Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa. Máme před sebou odpoledne s plným pořadem jednání a Neměli bychom se příliš spozdit. V bodě 30 bych je chtěla zahájit naši debatu ohledně zprávy Richarda Howita, a to v rámci veřejného slušení o sociální odpovědnosti podniků, podpora zájmu společnosti a cesta k udržitelné odpnově, podporující začlenění. Je to skutečně jasné téma. V tomto rámci Tedy očekáváme výměnu názorů o best praxise s výborem eh, Jury, který má zájem o toto téma a budeme tedy také se zabývat dvěma zprávami z vlastního podnětu. Dnes však předmětem naší debaty není projednání textu kolegy Howita, ale chtěli bychom si vyslechnout naše hosty. Jsou zde vpravo před vámi a já bych pouze poprosila kolegu Hojta, aby udělal krátký úvod do debaty a pak dáme slovo našim hostům, aby měli eh, čas eh, pohovořit o tématu. Pane zpravodaji, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za tento váš úvod a také za to, že tuto otázku osobně podporujete a že se o to zajímáte. Já vím, že sociální odpovědnost podniku je něco, čím i vy se zabýváte, přispíváte. Já jsem uh, také několik let se tím zabýval a tuším, že to je již asi po čtvrté, co mám to štěstí a tu čest být zpravodajem k této otázce, tedy k sociální odpovědnosti podniků. Je to oblast, kde jsem snad přispěl nejvíce v oblasti evropské politiky a jsem skutečně velmi poctěn, že opět znovu se mohu tomuto tématu věnovat a pokračovat ve své práci a děkuji také sekretariátu za jejich podporu. My tady dnes odpoledne máme veřejné slyšení a to proto, že jsem chtěl, aby kolegové z výboru a všichni ostatní, kdo tuto oblast sledují, aby měli možnost porovnat situaci oproti poslednímu sdělení Evropské komise před pěti lety, protože se toho již opravdu hodně změnilo. Hodně se toho změnilo a já vítám to sdělení my jsme přispívali k té dohodě a já jsem vždy říkal, že to považuji za konstruktivní a kvalitní základ, jak pracovat na sociální povinnosti podniků s komisí a v rámci evropských institucí. Potom ještě jedna věc, kterou bych chtěl říci na začátku této rozpravy, je ta, že debata mezi podniky a ostatními zainteresovanými subjekty dnes probíhá poněkud jiném duchu, než jak tomu bylo před pěti lety. Někteří členové výboru si vzpomenou a musíme si to ostatně říci upřímně, já jsem to říkal i v poslední zprávě, že tam byly určité konsensuální posměňovací návrhy. A nebylo to vůbec jednoduché nalézt takový konsenzus. Nebylo to jednoduché v rámci toho multi-stakeholder fora, což je hlavní orgán, který se věnuje oblasti sociální odpovědnosti podniků. A tam já jsem měl vždy tu čest zastupovat Evropský parlament od té chvíle, kdy byl tento subjekt vytvořen. Ale chtěl bych říct, že skutečně docházelo k období, kdy to fórum nebylo příliš aktivní, kdy některé neziskové organizace toto fórum opouštěly. Nicméně dnes, dnes je ta situace skutečně odlišná a byl bych rád, kdyby kolegové ve výboru a všichni ostatní si toto uvědomili to Multi-Stakeholder Forum eh, funguje velmi dobře, už nějaké tři, čtyři roky. Došlo tam skutečně ke změně. Bylo řečeno, že tam bude otevřená agenda a nový komisař Laslo Andor také se velice o to zasadil, přinesl tam nové podněty, podpořil činnost tohoto subjektu. Ale potom se změnila ještě jedna věc, a to sice v rámci OSN, kde se tato otázka sociální odpovědnosti podniků řeší na globální úrovni, tak i, i tam došlo ke změně. Bylo to tam hodně polarizováno, probíhaly tam rozpravy, Eh, týkající se podnikání lidských práv. Eh, také se tomu věnoval zvláštní zástupce generálního tajemníka. A i tam před nějakými pěti, šesti lety byla ta situace poměrně vyhrocená, byly tam hodně odlišné názory a ragy. Já mm, sice to nechci mm, přehánět, ale musím říct, že on je jakoby mým protějškem v OSN, to, co já dělám v Evropském parlamentu, jak on dělal v OSN. A jemu právě také se podařilo tam dosáhnout určitého konsensu, posunout se hodně dopředu a on právě dokázal, že v oblasti lidských práv jsou určité povinnosti, určité závazky a že Mm, lidská práva musí být respektována jak firmami, jak společnostmi, tak vládami. A to jsou některé věci, o kterých jsem v minulosti vůbec nemluvil. Stejně tak eh, on byl schopen nalézt takzvaný inteligentní mix mezi právními předpisy a dobrovolný, dobrovolnou úpravou a podařilo se mu dosáhnout podpory ze strany podniků. Takže mm, ono samozřejmě je tady ta Mezinárodní komora podnikatelských eh, subjektů, asociace zaměstnavatelů, odborové svazy, neziskové organizace. Všichni tito aktéři ve finále tu práci podpořili, takže to bylo velmi přínosné a já eh, bych chtěl tady přinést takový nový, nový vítr a můj kolega pan Baltazare eh, z tohoto výboru pracujeme na tom společně. Stejně tak bych se také chtěl obrátit na stínové zpravodaje, na všechny v tomto výboru, abychom si uvědomili, že tady je teď skutečně ten nový konsenzus v oblasti eh, sociální odpovědnosti podniků a musíme z toho vycházet a dále pracovat. Abychom to podpořili, tak právě i proto zde dnes odpoledne pořádáme veřejné slyšení. My jsme sem pozvali tři řečníky, kteří zastupují ty klíčové subjekty, podniky, odbory a neziskové organizace. Ehm, já, když jsem naposledy byl na summit tu v Riu, tak tam byly stovky a stovky podniků, které chtěly hovořit o tom, jaké oni mají závazky v oblasti udržitelného rozvoje lidských práv a sociální odpovědnosti firm. A právě firma Novo Nordisk, toho evropského pohledu je jedna z předních firm v této oblasti, oni byli také na tom summitu zastoupeny a jsou členy i CSR Europe, což je podnikatelská organizace se sídlem zde Bruselu, která velmi aktivně k této otázce přispívá už dlouhá léta. Ehm, čili možná by bylo příhodné pro ty z vás, kdo nejsou ještě tak zcela seznámeni s oblastí sociální povinnosti podniku, by bylo právě vhodné vyslechnout si příspěvek společnosti Novo Nordisk. Myslím, že by vám to mohlo krásně eh, nastínit to, co podniky mohou dělat. Já neříkám, že všechno je ideální, ale prostě myslím si, že oni právě představují velmi dobrý příklad toho, jak to může jít. Co se týče Konverderace ETUK, máme tady Patrika Išerta, toho také znám dlouhá léta. On původně byl předsedou odborové organizace v oblasti textilu a košedělné výroby. E, ten se věnuje takovým tématům, jako jsou pracovní podmínky, dětská práce, práce chudých a tak dále. A tady tento jeho odborový svaz byl právě jedním z těch, který skutečně se věnoval tomu tématu sociální odpovědnosti podniků a nejenom z pohledu ředitelství firm v Evropě, ale právě v rámci celých dodavatelských řetězců firm po celém světě. A následně on tady se dostal na pozici zástupce generálního tajemníka Etuku a je to člověk, který je skutečně velice kompetentní v této oblasti. Musím říci, že Někdy to bylo trošku složité, aby se odbory účastnily to agendy, této rozpravy, protože samozřejmě mají i, jiné, mají i jiné priority, ale Patrik se tomu stažil vždy věnovat. No a konečně tady máme Evropskou koalici pro odpovědnost korporací, což je taková zastřešující organizace, která zastřešuje nějakých 30 organizací v oblasti občanské společnosti a podobně. A této organizaci, eh, nebo respektive tato organizace se Eh, věnuje právě také těmto tématům, věnuje se oblasti lidských práv, podnikání i z pohledu OSN. Takže i zde si vyslechneme, jak to vypadá v této oblasti a zamyslí se nad sdělením Evropské komise. Takže já se těším. Hmm, děkuji vůbec. Eh, nepochybujeme o tom, že by eh, tito experti nám nepomohli eh, pochopit také prezentace komise. Každému expertovi dám pět minut k dispozici a začneme paní Elin Zronskijovou, předsedkyní Evropské koalice pro odpovědnost korporací. Zcela jistě mnozí z vás se s ní již setkali při projednávání některých eh, eh, akcí a vždy eh, pracovala vynikajícím způsobem. Máte pět minut. Um, for... Děkuji vám. Nejdříve bych vám chtěla poděkovat za příležitost, abychom jako koalice pro odpovědnost podniků také si s vámi vyměnili názory o nové směrnici. Naše organizace vítá novou definici odpovědnosti podniků. Tato definice je nyní v souladu s rámcem OSN a hlavními principy o obchodních a podnikových a lidských právech. O tom již se hovořilo, také je v souladu s hlavními směry OECD pro nadnárodní podniky. Sdělení uznává, že podniky mají jak pozitivní, tak i negativní dopady na společnost, za které jsou zodpovědné. A proto musíme také hovořit dále o dobrovolné či mandatorní povaze odpovědnosti podniků. Ale na evropské úrovni bychom neměli zapomínat na to, že také odpovědnost podniků e, není přesně definována. Já bych vám chtěla dát jeden e, příklad. Textilní továrna v Pakistánu, která dodávala e, textil do Evropy, schořela a mnoho dělníků zemřelo a tak jsme si uvědomili, jakým rizikům jsou dělníci v dodavatelském řetězci vystaveny. Jestliže evropské podniky podniky také správně požadují zastoupení na eh, zastoupení dělníků na úrovni továren, pak bychom se mohli takovýmto eh, tragédiím budoucnosti vyhnout. Eh, odpovědnost podniků také přispívá k maximalizaci ekonomické obživy. Ale my také podporujeme to, abychom požadovali standardní chování od evropských podniků. Pravidla ne motivují podniky, aby se chovaly zodpovědně. A my bychom také chtěli připomenout, že Evropský parlament ve svém usnesení 29. března 2012 o e, rámci pro evropské podniky vyzval Evropskou komisi, aby propojila iniciativy o podnikové zodpovědnosti s, evro, s podnikovým řízením jestliže hlavní principy OSN nemají být pouze samoučelné, pak musíme také nalézt nástroje pro státy a podniky, tak aby mohly ohodnotit své politiky a identifikovali různé mezery. Naše organizace lituje toho, že plány Evropské komise nejsou konkrétní a že také nebyl přesně stanoven vedoucí okán. V průběhu hledání, identifikování priorit my doporučujeme, aby aby Evropská komise také konzultovala s občanskou společností a také s dalšími subjekty, které jsou v této souvislosti dotčeny. Tyto priority Evropské unie by měly být založeny na řádné analýze politiky koherentnosti. Evropské politiky v oblasti obchodu a investic a také v dalších oblastech veřejné podpory by měly být revidovány vzhledem k těmto hlavním principům. My jsme přesvědčeni o tom, že národní akční plány členských států budou základním krokem v tomto procesu. Dva krátké aspekty. My doporučujeme především, abychom se zaměřili na řádné prošetření lidských práv a také na přístup ke spravedlnosti. Za prvé, pokud se týče analýzy lidských práv, to je proces, kdy by také měly podniky eh, respektovat lidská práva v souvislosti s rámcem OSN, pak se domníváme, že toto nemůžeme vidět izolovaně. My vítáme eh, komi, na, iniciativu komise, ale domníváme se, že paralelně by také komise měla zkoumat, jaká opatření EU a členské státy by měly udělat, aby zakotvili lidská práva do zákonných rámců. Ob akce jsou, možnosti jsou široké a naše organizace pracuje na projektu, který bude zveřejněn později v tomto roce a my vás také žádáme, abyste se s ním seznámili. Transparentnost je základním aspektem této analýzy lidských práv a my podporujeme navrženou legislativu o nefinančním reportování a výkaznictví. My také doufáme, že tato legislativa povede podniky k tomu, aby eh, dali k dispozici eh, také veškeré své operace a produkty. Na závěr chci se zmínit také o přístupu ke spravedlnosti. My litujeme toho, že tato záležitost není součástí eh, sdělení o odpovědnosti podniků. My vyzýváme komisi, aby se zabývala také překážkami, které musí oběti zneužívání situace čelit. Děkuji vám. Merci beaucoup. Le... Děkuji vám. Druhým expertem je pan Patrik Ichert, který je zástupce generálního tajemníka Evropské konfederace odborových eh, svazů. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem eh, ITUC eh, vám děkuji za pozvání a Děkuji za možnost hovořit. Název našeho slyšení je velmi ambiciózní, ale pokud chceme vyřešit mnohé problémy, pak je nutné se podívat na sociální kontext. Abych se vrátil ke sdělení, chtěl bych říci, že v roce 2006 eh, byla sklenka pro nás celá prázdná, ale dnes jsme již pokročili. Nyní vidíme, že sklenka je napůl plná a jsem také, tedy také, eh, bych včlenil novou eh, definici sociální odpovědnosti podniků odpovědnosti podniků v souvislosti s dopady, které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 vznikají a dopadají na společnost přímo či nepřímo. Když se tedy budeme zabývat touto definicí, e, tak e, musíme také e, opominout a pozapomenout to, co bylo dobrovolně stanoveno. Nová definice také znovu tvoří rámec pro debatu a upravuje mnohé nedostatky nedostatky. Ve sdělení je také odkaz na mezinárodní nástroje a chtěl bych říci, že eh, především odkaz na eh, nástroje eh, OECD a OSN jsou podstatné. Dodržení Eh, legislativních a jiných předpisů eh, je tedy eh, mnohem podstatnější než to, co jsme měli. Sociální dialog se tedy doplňuje a také obohacuje. Toto je něco, co v roce 2004 vůbec nebylo možné napsat a od té doby jsme pokročili. Nové sdělení tedy hovoří o e, přímém dopadu e, těchto debat. E, vedlo také k tomu, že byl stanoven určitý pracovní program. Znamená to však, že ta sklenice je napůl prázdná i nadále. Je dobré mít pracovní program, ale je nutné jej také realizovat. Eh, v té realizaci je před námi ještě mnohé, co by mělo být dokončeno do konce roku 2012. Například měla být předložena zpráva o prioritách pro plnění programu OSN a také periodické zprávy o pokroku. Dále komise se zavázala k tomu, že povede členské státy k tomu, aby do konce roku 2012 vypracovali národní plány. Byli jsme v Dánsku nedávno, viděli jsme dobrý příklad takovéhoto postupu. Existují však eh, jiné země, kde eh, máme ještě určité pochybnosti. Dále podniky když komise hovoří, že očekává od podniků, od všech korporací, že své povinnosti budou plnit, tak je to něco jako čekání na Godota a pravděpodobně budeme zklamáni. Dále pak také se komise zavázala, že do konce roku předloží návrh, legislativní návrh o transparentnosti Eh, informací eh, sociálních i environmentálních. Tato zpráva musí být eh, předložena především eh, všem eh, velkým podnikům a jejich odborovým organizacím. Dnes tedy mohu říci, že máme určitá očekávání, ale také určité pochybnosti, protože se obáváme, že bude předloženo něco, co není dostatečně ambiciozní onen rámec, který má být stanoven, by měl být také sjednocován. Očekávám však, že malé a střední podniky budou se eh, rovněž eh, zde zohledňovat, jelikož mají mnoha specifika ale samozřejmě, že i když jsme malým podnikem, nemůžeme eh, dát práci eh, dětem, zaměstnávat děti. To je samozřejmé. Ale eh, on výluka těch velmi malých podniků dle nás není vhodná. Vždyť jsme zaznamenali právě určité potíže v Bangladeši a zde také v Bruselu byly nalezeny určité kanceláře, které vlastně měly na starosti onen ono řízení podniků v Bangladeši. Byl to tedy, eh, tedy eh, zcela jednoznačně sociální dumping, který zde byl podporován. Eh, uvědomili jsme si, že velký obrat je také v rámci subdodavatelských vztahů. Další poznámka veřejné zakázky. I zde se musíme podívat na tuto oblast dostatečně detailně. Dále eh, obchodní praktiky eh, praxe eh, takzvaného greenwashing. To je také dost výrazné. A tak máme určité obavy z toho, že komise toto nebude dostatečně reflektovat, že si bude pouze vybírat některé jednotlivé otázky. Měli bychom se tedy spíše podívat na onen eh, hlavní směr a hlavní proud a snažit se o evropské rámcové dohody i světové. TS a zde bude předloženo usnesení příští týden, se vyjadřuje zcela jasně eh, pro dobrovolný rámcový eh, rámcové stanovení eh, předpisů. Eh, byly přepraveny eh, mnohé předpisy a potom multilaterální postup s mnoha partnery. Ano, dnes v oblasti kontroly a řízení také vidíme veliký objem postupů. Nejlepší kontrola je však v rámci nezávislých autonomních odborových organizací. Dále také RSE má 225 různých kódů dobrého chování a mnohé bylo ještě zredukováno. Myslím si, že Eh, ještě nedávno jsme zažili velkou eh, tragédii v pakistánské továrně na textil, kde přišlo o život 280 eh, dělníků. Ano, dostanu se k závěru. Skutečně musíme pokročit. Říká se také, že spotřebitel není tak jasně zainteresován, ale já se domnívám, že to, co se děje v Číně, nás zajímá. Měli bychom se zajímat o toto a proto je nezbytné mít transparentní informace o původu různých eh, eh, záležitostí. Třetí expert je paní Susan Stormer, která je místo předsedkyní společnosti z Dánska Novo Nordisk a je mi jasné, že váš podnik je skutečně vzorný eh, a to v oblasti sociální odpovědnosti podniku. Prosím, máte slovo. Thank you. I will... Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se, abych svůj čas nepřekročila. Děkuji mnohokrát za to, že jsem sem byla pozvána a zejména děkuji panu Hawitovi. Já jsem se s ním poprvé setkala přibližně před deseti lety zde v Bruselu, když eh, jsem tady byla za firmu Novo Nordis a dostali jsme cenu za nejlepší reporting. U té doby jsme ušli dlouhou cestu, ale Podobně jako i ostatní kolegové, i my se domníváme, že od té doby došlo k velikému pokroku. A já jsem ráda, že zde mohu mluvit za firmu jako zástupkyně podniku a také, že zde mohu hovořit jako občanka, která s velkým zaujetím sleduje dosažených pokroků. Nejprve bych chtěla navázat na to, co řekli ostatní kolegové panelisté. I já vítám Eh, definici sociální odpovědnosti podniků, kterou předkládá komise. Ale byli bychom velmi rádi, kdyby někdy tady už bylo vyškrtnuto to S, tedy sociální. Protože do určité míry nám tady vzniká jakási dichotomie. V tom smyslu, že on tady je jakoby rozdíl mezi tou sociální a ekonomickou dimenzí. My se musíme prostě jakoby snažit tu sociální odpovědnost podniků také prosazovat z toho podnikatelského hlediska. A ono to do jisté míry neodpovídá realitě. Čili my z našeho pohledu jako podnik se domníváme, že zdravá společnost a zdravá ekonomika v podstatě představují základ zdravého podnikání, čili je v zájmu nás všech, abychom mohli přispívat ke blahobytu naší společnosti. A také jsme si jasně vědomi toho, že cílem našeho podnikání by mělo být sloužit společnosti. V současné chvíli ale jakoby tento pohled se někdy vytrácí. A to sice, že právě smyslem podniků podnikání by měla být služba společnosti. Eh, já, když se podívám na sociální odpovědnost podniků, tak my se na to díváme jakoby na třech úrovních. Jednak základ zde představuje snaha chovat se odpovědně. To je něco, co můžeme kodifikovat. Máme tady globální smlouvu OSN, máme tady celou řadu iniciativ, ty, eh, záva, ty základní zásady a tak dále. To znamená, to nám definuje takové ty minimální standardy chování. Potom je tady druhá úroveň, jak může být podnikání konkurenceschopné a to se právě hodně hovoří o těch podnikatelských aspektech a jak budovat i na této hodnotě. No a potom je tady ještě třetí úroveň, která možná do jisté míry zatím není řešena a ošetřena ve sdělení komise a my bychom byli rádi, kdyby se na tom také ještě mohlo pracovat, kdybychom na tom mohli pracovat spolu s komisí a s ostatními partnery. A to sice je to taková ta systémová změna, kterou potřebujeme, ta zásadní inovace, která je nezbytná a kterou je možné dosáhnout jenom v partnerství, protože to není, kde máte nějakého eh, jednoho aktéra. Potřebujete skutečně propojené úsilí, propojené iniciativy. Jedině tak to můžete, můžeme řešit systémové výzvy, se kterými se potýkáme. Zejména mm, záleží samozřejmě na tom, jestli Evropu budeme vnímat jako stárnoucího nemocného pacienta nebo něco, co prosperuje. Takže z našeho pohledu mm, my, my působíme v oblasti zdravotního sektoru a nám jde o řešení problému. Ale zároveň bychom byli rádi, kdybychom mohli pracovat i v oblasti prevence, dostávat se k samé podstatě, k samým kořenům problému a když se podíváme na to nedávné sdělení komise, které tady máme, tak tady právě je potřeba ještě více se podívat na ty kořeny, na ty příčiny. Když se zamyslíme nad tím, co můžou dělat podniky, tak já bych vám chtěla připomenout jenom jednu věc, o které tady někteří hovoří jako performance frontier, tedy eh, hranice výkonnosti. Máme tady nějakých, sto, nějakých tisíc firm, které kontrolují 73 HDP v zemích OECD a pracuje tam nějakých 8 pracovníků. Čili je potřeba, aby u těchto hlavních podniků to vše bylo nastaveno správně, protože právě tyto podniky mohou mít zásadní dopady na environmentální aspekty, sociální aspekty a tak dále. Čili toto jsou právě tyto eh, nejsilnější firmy. Já tady hovořím jednak z pohledu Skandinávie, ale také tady hovořím z pohledu Eh, podnikání, kdy se snažíme skutečně zamýšlet se nad tím hlavním cílem a tím cílem je, jak jsem ji řekla, sloužit společnosti. Děkuji vám velmi za tyto eh, prvky a vidím, že v té definici jsme si téměř zajedno. Chtěla bych eh, zahájit debatu a otevřít seznam řečníků. Možná Nadia Hirš jako první. Co já sama herzlich... Nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat řečníkům za jejich příspěvky, které byly velice zajímavé. Je to tematická oblast, o které se nyní intenzivně bavíme. Já jsem minulý týden navštívila USA a tam jsem hovořila eh, s podniky a také s nevládními organizacemi právě o CSR, o odpovědnosti podniků. A bylo velice zajímavé sledovat, jak se chápe odpovědnost podniků ve Spojených státech a v Evropě. Zde existují určité rozdíly protože je to vedeno především také myšlenkou, že toto je strate- se to týká také strategické budoucnosti podniku, protože ta, toto zaměření na odpovědnost podniku se také orientuje na zisk. Jde tedy o to, aby opravdu všichni z tohoto profitovali, jak zaměstnanci, tak potom podniky. A tímto směrem se musíme také dlouhodobě pohybovat a jde o to, abychom zde vytvořili jakýsi nosný základ. Co já považuji za mimořádně zajímavé, že my tady hovoříme například o záležitostech, jako je dětská práce, což podle mého názoru vůbec nepatří do odpovědnosti podniků. Podle mého názoru by mělo být samozřejmě samozřejmé, že dětská práce se nevyužívá, takže se sledují například produkty, eh, odkud pocházejí, kdo je vyrábí. A to já také vidím, že je zde různý stupeň povědomí o této věci. Na druhé straně vidím také, znám také podniky, které kteří uvolňují eh, pracovníky tak, aby se tito pracovníci mohli angažovat například v eh, životě města a podobně. Toto má velkou výhodu jak pro místní, lokální orgány, ale také to má výhodu pro příslušné podniky, tak že jejich zaměstnanci mohou získávat eh, například zkušenosti s řízením a vedením. A máme tady opět situaci, kdy z toho těží oba dva subjekty. A zajímavé je ono srovnání s USA právě v Německu je celá řada podniků, velkých podniků spíše zdrženlivá, přitom když informují o tom, co dělají dobře a dobrého, protože někdy mají pocit, že se musí obhajovat, že se potom asi říká, a ti to mají asi zapotřebí, aby konali dobro. Já si myslím, že i v této pozici musíme vytvořit změnu myšlení, tak aby se podniky nemuseli tak říkajíc omlouvat, omlouvat za to, že dělají něco dobrého a abychom toto také zapracovali do určitého strategického zaměření. V USA se eh, toto hodnotí jinak a právě proto si myslím, že bychom měli podniky podporovat v jejich snahách, ale do, eh, nejsem si úplně jistá, do jaké míry je třeba zavádět také mandatorní kritéria pro výkaznictví, protože toto je v různých odvětvích také rozdílné. Je to rozdílné od odvětví k odvětví. O těchto aspektech budeme také ještě dále hovořit. Děkuji vám, Filip Boulon. Chtěla bych eh, připomenout, a měla jsem to možná udělat hned ze začátku, že Cílem slyšení je především možnost klást otázky eh, našim expertům eh, s účelem eh, vyjasnit si některé otázky, které nám nejsou zcela jasné. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl své poznámky tedy změnit v otázky, abych eh, přesně zareagoval na to, co chcete. Ano, já jsem přesvědčen o tom, že podniky mají hospodářskou roli a mají sociální odpovědnost. Domnívám se, že toto propojení je velmi důležité a já jako mladý poslanec si vzpomínám na dobu, o které hovořil pan Howitt, tedy eh, ona doba přípravy na sociální odpovědnost podniku. Podniky, které investují musí mít eh, také dobré řízení a je nutné tedy propojit eh, jak sociální dialog, eh, tak i zlepšit dialog v jednotlivých podnicích tak, aby se tedy také podniky zajímaly o otázky sociální. Na závěr tedy má otázka. A sice mám určitou otázku ohledně objemu eh, subdodavatelských eh, činností v této souvislosti. Domnívám se, že sociální oblast je poněkud eh, jinak charakterizována v té subdodavatelské záležitosti. Dále sociální podniky. Zde se velmi často hovoří o podnicích, které investují do sociálních a e, ekologických e, zájmů. Podniky, které mají sociální odpovědnost, ty, které investují do těchto sektorů, a na druhé straně máme podniky, které se zajímají pouze o profit, ty by mohly v té sociální i ekologické oblasti učinit více. Já se obávám, že jsou eh, tedy přímo vlastně vyčlňovány z toho prostoru eh, CSR. Dále si také kladu otázku, eh, jakou máme možnost sledovat ty neinvestiční statky. Víme, že existují ekologická kritéria, která můžeme dobře měřit, ale sociální kritéria nemůžeme měřit moc dobře, tam je mnohé spíš náhodné. Možná, že víte, že od určité doby se snažíme vytvořit eh, systém sociálního hodnocení, něco jako sociální štítek, eh, prostě label, kde bychom měli také výsledky a hodnocení na základě analýz. Eh, chtěl bych totiž, aby podniky, které dělají sociální investice, měli zájem se více prosadit. Rád bych je slyšel váš názor na tuto otázku. Je možné mít určitý koherentní systém těchto sociálních aspektů na jednotném trhu? Domnívám se, že bychom tak měli lepší transparentnost jak pro investory, kteří by měli zájem investovat do této oblasti, ale také pro eh, veřejnost by eh, tyto informace byly transparentnější a také veřejný sektor by měl jednodušší situaci když bychom věděli, kdo tedy investuje do ekologického a sociálního prostředí. Měl jsem takovou představu, ale možná, že eh, nebudete se mnou souhlasit. Měl jsem takovou představu, že bychom mohli vycházet z určité eh, dobrovolného základu. A takovýto postup bychom mohli realizovat eh, pomocí určitých eh, investičních eh, pobídek, eh, ale také mm, bychom se mohli prosazovat na veřejném trhu, veřejném, ve veřejném sektoru. Když bychom měli tedy určité sociální hodnocení podniků, tak by mnohé se dalo prosadit se nad něji. Eh, toto hodnocení by tedy mělo být eh, dobrovolné. Mou otázkou tedy je, co si myslíte o takovémto přístupu? A chtěl bych eh, ještě jednou připomenout, že musíme propojit jak ekonomické záležitosti, tak i sociální záležitosti. Děkuji paní Berem Baratu. Euh, la Děkuji paní předsedkyně a děkuji všem expertům a s Někteří řekli, že by bylo nutné eh, zrušit to S eh, z zkratky CSR a já si říkám, že by bylo vhodné tam dát E jako ekologický. Toto jsou dvě strany jedné mince. Slyšel jsem, slyšela jsem definici, se kterou eh, souhlasím, ale chtěla bych je vědět od vás, zda všechny podniky, kterých se to týká, Eh, zda, jak na tom jsou družstva, vzájemné podniky. Eh, jsou zde stejné, stejná kritéria, která se aplikují eh, ohledně otázky zdraví a zdravotnictví, toto je velmi důležité. Již jsme ve Francii, ale také jinde o tom debatovali. Byla to otázka třeba asbestu v podniku, tedy asbestu použitého jako izolace, izolační hmota a měli jsme mnoho eh, nemocných dále. Eh, také otázka dalších eh, materiálů, které se používají a jsou závadné budou tato kritéria stanovena až později. Eh, třeba podnik si tedy stanoví svůj eh, program a teprve potom se dívá na ekologické a sociální dopady, anebo eh, se to stanovuje a uvažuje se o těchto aspektech už předem. Jak se tedy postupuje? Poslední otázka veřejného sektoru. To je pro mě podstatné. Vždyť právě tento sektor může být určitou tažnou silou, která umožní začlenit ekologické a sociální aspekty. Já bych se dále chtěla zeptat na vazbu, kterou bychom mohli udělat také v souvislosti s rozhodnutím mít ještě další kritéria než jenom ekonomický zisk. Jak pr- propojit odpovědnost sociálně ekologickou a ekonomické výsledky? Samozřejmě, že HDP je používáno, ale je to již trochu zastaralý Eh, zastaralé kritérium. Eh, jak to udělat na úrovni eh, národní, abychom používali jiné kritérium než HDP? A ještě než dáme slovo expertům, měla bych i já několik otázka. Eh, paní eh, Vronskyová, vy jste hovořila, že je nutné zlepšit eh, přístup ke spravedlnosti. To je otázka komise. A když to říkáte, myslíte na class action, anebo máte na mysli něco jiného? Dále otázka definice. Zde se připravuje přibližujeme k OECD nebo OSN a parlament by měl toto ještě posunout dále. Další otázka. Někdo z vás se zmínil o tom, že vítá paní Vronskýová to byla, že vítá propojení podniků s sociálními aspekty. Já jsem byla velmi překvapena před několika lety, když jsem viděla, že v komisi tato témata jsou projednávána paralelně. Já se domnívám, že nejlepší způsob je eh, mít eh, dobrou zprávu a řízení podniků. Eh, pro podniky se stanovuje eh, mnohé eh, jako dobrovolný eh, postup, ale ta strategie řízení jak personálu, tak i výroby se tím příliš nemění. Zde se domnívám, že nevyužíváme dostatečně onu pádnou páku. Dále otázka změny myšlení. To moc nechápu. V Evropské unii je absolutním pravidlem právě eh, jasná hospodářská soutěž která nesmí být eh, zkreslená. A potom eh, se musíme tedy také snažit o benchmark. Eh, když si uděláme takovýto benchmark z CSR, tak co nám brání toto udělat jako povinná, povinnou záležitost? Vždyť bychom mohli stanovit stejné podmínky právě všem v hospodářské soutěži. Poslední otázka otázky. A zde navazuji na to, co říkal kolega Howitt eh, v úvodu. A já jsem pracovala velmi dlouho na otázce mezinárodních úmluv. Eh, myslíte si, že Evropská unie své základní zásady prosazuje dostatečně i v oblasti komerční? Já se domnívám, že existují podniky eh, z EU, které eh, potom investují v třetích zemích a chovají se jinak. Eh, to je spíš taková, takové konstatování. Minulý týden jsme byli v Liež s několik několika přáteli u ArcelorMittal a e, já nevím, co tento podnik dělá v oblasti CSR. Byli jsme na takovémto místě a viděli jsme tedy velmi jasné hranice eh, pro Cezar a přito eh, Marcel eh, Mittal říká, že má sociální odpovědnost na mnoha místech, ale my jsme tam viděli dost katastrofální situaci. Také ve Florence je to podobné. Zde vidíme skutečně veliký prostor pro další akce. Tolik mé otázky. Eh, pan Hoyt, eh, chcete předložit otázky expertům? Já budu hovořit velice stručně tato záležitost eh, recese a také to, že CSR přežilo recesi, můžete se k tomu také vyjádřit vy, ale se vás chci zeptat, jakou chcete, aby hrála eh, eh, roli komise při podpoře vaší iniciativy. A také dva řečníci hovořili o tom, že se nyní hovoří o sdílených hodnotách. A já se domnívám, že o tom budeme dále také eh, jednat v tomto výboru a právě proto bych byl velice rád, kdyby řečníci něco v tomto ohledu předeslali. Takže Nejdříve si vyslechneme eh, řečníky. Začneme paní Suzanne Stormer, eh, ale nemáte více času než eh, v úvodu. Máte bohužel i nyní pouze pět minut k dispozici, ale prosím, máte slovo. Thank you very much. Um, I think... Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já mám pocit, že možná já jsem tady trošku nastolila ten pojem shared value, sdílená hodnota. To je něco, co to se trošku eh, uchytilo a možná hlavně na východním pobřeží USA, protože se hovoří o konkurenční povaze podnikání. Ale ono také jde o to, že ta strategie sdílené hodnoty není prostě něco, k čemu se uchylujete jenom tak jakoby mimo děk nebo mimochodem. Pro naši společnost sdílená hodnota je skutečně něco zásadního, co je nedílou součástí našeho uvažování. Snažíme se vždycky brát v potaz důsledky, dopady našeho rozhodování, jaké to bude mít dopady v oblasti ekologické, společenské a dále. A teprve potom se snažíme učinit takové rozhodnutí, takové závěry, které přinesou co největší hodnotu z toho utilitárního pohledu. Ono potom ještě tady jedna zajímavá věc, když hovoříme o korporátním řízení a já zcela chápu to, co tady říkala paní předsedkyně, když mluví eh, o těch firmách, které dělají takzvaný ten greenwashing a nemám na mysli nějakou konkrétní firmu. Tohle to všechno jsou mm, samozřejmě důležité věci, protože není možné dávat jednu věc do zprávy a potom v reálu dělat věc druhou. Čili, co by mohla udělat komise? Já jsem už tady zmínila, že je potřeba se dívat přímo na kořeny těch problémů. Tak já se domnívám, že je potřeba se dívat na to, jakým způsobem by firmy měly vést řízení tak, aby celkově byly odpovědnější. A tím se dostávám právě k té otázce společenské odpovědnosti nebo společenské udržitelnosti. Tady jde skutečně o to, jakým způsobem ty podniky nadále zůstanou podnikání schopné a jakým způsobem zajistí prosperitu a blaho společnosti. Čili my musíme zabudovat korporátní udržitelnost do toho samého DNA podnikání, do zprávy a řízení společnosti. A já mám pocit, že ono už to je v tom DNA celé řady firem, i malých firem. To není jenom něco týkající se velkých firm, které si to mohou dovolit. A potom ještě poslední poznámka, kterou bych chtěla učinit. Ono je velmi zajímavé jedna věc. Když se podíváte na nedávné experimenty, které byly prováděny, když se investoři zabývali různými informacemi od firm a snažili se právě analyzovat jednak informace finanční povahy a také nefinanční povahy, to znamená ty ostatní informace, tak se ukázalo, že investoři lépe komplexněji byli schopni vyhodnotit takovou firmu, u které měli k dispozici oba typy informací. A to je právě argument pro to, aby firmy poskytovaly reporting nejenom o těch finančních aspektech, ale i o těch ekologických, společenských a dalších aspektech. To vše by mělo být součástí toho základního reportingu. Máme tady argumenty, které proto hovoří, jak už ze strany investorů, tak i z jiných stran. Myslím, že to samé by se týkalo právě i ostatních subjektů, které se zabývají hodnocením firm. Takže to je ode mě zatím vše a dám ještě příležitost kolegům panelistům. Děkuji vám, pan Ičer. Merci, prezident. Děkuji. Eh, proto, abych tady navázal na váš příklad s ArcelorMittalem, máte se pravdu. Právě proto je nutné je zarámovat, abychom dostali odpověď na všechny prvky. Já si vzpomínám na jiné podniky ze Spojeného království v oblasti eh, podnikání obchodního. Eh, mají knihu Teskopolis, eh, která je velmi zajímavá a zde se hovoří o eh, založení malého supermarketu a sociálních aspektech. V Spojeném království byly dodržovány odborářské předpisy, ale v jiných zemích nikoli, V Bangladeši nebyla dodržována práva dětí a podobně. Je tedy nezbytné eh, podívat se globálně na takovéto velké podniky. A souhlasím zcela s tím, že zde jsou různé sektory a proto také různé velikosti podniků. Měli bychom mít tedy takový sokl, takový základ, eh, který velmi dobře stanovila eh, komise a tento základ je povinný pro všechny. Eh, ale eh, podniky, které mají sociální ekonomiku, eh, nemusí vždy dělat také to, co je CSR. Není to propojeno zcela jednoznačně. Kritériem by mělo být něco jiného. Dále chápu dobře to, co říká paní Stormer. Eh, říká, že eh, ta sociální odpovědnost podniků je možná již eh, něčím zastaraným. Mohli bychom spíš hovořit o udržitelnosti, ekologických aspektech, sociálních aspektech, čili jsou zde tři aspekty. A řekl bych také, že bychom neměli příliš rozšiřovat nástroje, eh, neměli bychom jich tam dodávat eh, příliš mnoho a zadělení komise by eh, mělo toto zredukovat na několik základních nástrojů. Vytvářet dnes něco nového by asi nebylo to správné. Dále souhlasím s vámi, paní předsedkyně, a sám se, se o tom zmínil, eh, CSR v obchodních eh, smlouvách a eh, smlouvách EU e je základní záležitostí. Žijeme v globálním, globalizovaném světě. Já patřím k těm starým subjektům a dříve to skutečně začalo u Clintona v USA, kdy se CSR zakládalo a používalo poprvé a teprve potom v Evropě. Nyní eh, to začíná být eh, zajímavé také v Číně a měli bychom eh, tedy se snažit o prosazení ve smyslu mainstreamu ve všech dohodách a úmluvách, i když ta kritéria budou rozdílná. V Koreji se situace Eh, poněkud eh, vyvinula, ale eh, domnívám se, že v mnoha dalších velkých sektorech by to mělo být také předmětem jednání. Nyní má slovo paní Vronskiová. Eh, merci beaucoup. Eh, Děkuji vám. Sur eh, cette... Chtěla bych zareagovat na ten systém sociálního hodnocení ve smyslu onoho label, onoho štítku. To je zajímavá myšlenka. Eh, vy jste eh, řekla, že je vhodné eh, ověřovat dodržování ty, těch základních práv při práci. Jistě to však vyžaduje ještě mnohé další úvahy, než to bude realizováno. Zdá se mi však, že žádat větší transparentnost v podnicích by bylo výhodné po pouze pro některé. Některé subjekty eh, by eh, však mohly zdůraznit eh, také náklady na povinný reporting. Měli bychom tedy také se zmínit o nákladech a určité nedůvěry k určitým postupům podnicích. Podniky Eh, jistě mají eh, mnohé údaje k dispozici, ale eh, nechtějí je publikovat. Co se týče preventivních zásad CSR, zde je koncepce rozumného postupu velmi důležitá a je to zajímavé také pro podniky. Podniky by tedy měly identifikovat rizika pro Eh, eh, lidské bytosti, měly by eh, také předvídat negativní dopady a toto zahrnout do svých úvah. Například v zdravotnictví by bylo možné také toto připravit přístup ke spravedlnosti. Skutečně ony class action kolektivní žaloby by mohlo být jedním z řešení. Dále však existují i jiné nástroje. Eh, máme na mysli eh, takové právní Eh, překážky, které neumožňují subjektům třetích zemí eh, přistoupit ke spravedlnosti v EU. Dále také otázka nákladů pro oběti eh, přihlásit své nároky na očkodnění v Evropě. Zde od komise očekáváme ještě další sdělení eh, či výsledek studie ohledně eh, právních dopadů eh, ze zahraničí. Domnívám se tedy ale, že to byly pravděpodobně všechny otázky, které mi byly specificky položeny. Ano, eh, co očekáváme od komise? Ano, zde očekáváme, že zpráva o prioritách eh, bude zveřejněna do konce tohoto roku různá eh, GD by měla být zapojena do tohoto procesu. Děkuji. Pane zpravodaji, máme velké spoždění. Máte slovo na závěr. Já vím, že obě dvě ředitelství v komisi pro zaměstnanost a také další ředitelství poslouchali velice bedlivě. A já bych chtěla, chtěl říci eh, paní Hirš a panu Bulonovi, že jim děkuji za jejich příspěvky. Já také doufám, že se mnou budou dále v budoucnosti spolupracovat. Já opravdu si toto přeji. My říkáme, že podniky mohou dělat to a to a já také doufám, že my jim budeme v tomto pomáhat. Paní Hirš tady také hovořila o Spojených státech, kde se již dlouho hovoří o CSR, často se hovoří o Kimberley procesu a také o dobrovolných eh, postupech a eh, v USA se ptá Evropy, proč v této oblasti nedělá více. A vy jste o tom velice správně hovořila. V roce 2006 sdělení řekla, že eh, jsme v čele CSR ve světě, ale to není pravda. Nejenom my děláme dobré věci, ale i ostatní. Pokud se týče dětské práce, tak to bohužel není samozřejmé, že je toto zakázáno, ale nadále jsou děti zneužívány eh, pro práci, ale také pro prostituci eh, jestliže hodně e, podniků říká, že nevyužívají e, dětskou práci, tak je to dobré, ale je to také třeba e, ještě monitorovat. Já se domnívám, že také některé podniky by mohly postupovat v této oblasti dobrovolně, například i komise. A vy, kteří jste hovořili o transparentnosti a o výkaznictví, o reportingu, tak v této oblasti se domnívám, že toto vychází z deklarace Rio plus 20. Nyní máme napůl závazné úpravy například v západní Africe, v Číně a také tyto úpravy budou v Indii. Takže my musíme postupovat opatrně a především v Německu je, jde o to, aby také byly e, zapojeny německé podniky. Německé podniky totiž e, včetně veřejných subjektů chtějí pouze vyčkávat, ale my bychom je měli do tohoto procesu aktivně zapojit. A já se domnívám, že my bychom opravdu měli tlačit na transparentnost, ale neměli bychom bojovat kvůli maličkostem. Pan Bulon ano, sociální podniky a spravedlivý obchod a to jsou velice důležité příklady u CSR. My nechceme, aby tyto podniky eh, ztratily svou vedoucí podnik, eh, roli. A to se také týká toho, aby všechna tato témata se prolínala do no, běžného života podniku. já také vás podporuji v oblasti sociálního rejninku. Komise s tím bojovala v souvislosti se směrnicí o veřejných zakázkách. A komise by mohla jít ještě o krok dál. Já jsem však opatře, opatrný protože pokud se týče sociální značky, tak tady jsme zatím nebyli příliš úspěšní. A je třeba, aby tyto sociální labely, tyto sociální značky se budovaly ze spodu nahoru a ne, aby byly ze zhora vnočováni. Uh, vnucovány. Já souhlasím s další kolegyní a chci se také vyjádřit k definici. Vy jste si tady také vyslechli, že různí aktéři souhlasí s definicí komise. A tady se hovoří o odpovědnosti podniku, o trvalé udržitelné odpovědnosti, o dobré správě. O, čem tady hovoříme, je vlastně jedno velké pozitivní téma. Já si myslím, že si můžeme ušetřit mnoho času, jestliže jednoduše budeme akceptovat definici komise. A toto říkám všem. Vy, paní předsedkyně, jste také říkala, že musíme postupovat rychle. A také tady komise ve svém sdělení hovoří o inteligentním postupu, ale nemá smysl opravdu se polarizovat. Já si myslím, že my všichni se můžeme připojit ke sdělení komise. Já chci, aby moje zpráva se zabývala také ekonomickou obnovou. A já se domnívám, že odpovědnost podniku má co dočinění s ekonomickou obnovou a proto eh, žádám své kolegy, aby přispěli ke zpracování tohoto tématu. My také hovoříme o tom, že máme hodně dobrých podniků v oblasti CSR, ale potřebujeme jich více. Eh, asi 6 tisíc podniků které právě mají CSR, jsou další tisíce podniků na světové úrovni, ale my jich potřebujeme více. Ale jestliže se budou podniky chovat odpovědně, pak toto přinese také další hodnotu pro další subjekty a já se domnívám, že další diskuse jsou ještě před námi. Já nyní děkuji všem řečníkům. Myslím si, že toto slyšení bylo kvalitní a bylo dobrým základem pro další diskusi. Merci, cher rapporteur. Děkuji, pane zpravodaji. Já se připojuji k tomu co jste řekl. Chtěla bych poděkovat našim hostům. Děkuji za jejich expertízu i jejich příspěvky. Je to velká přidaná hodnota k naší činnosti. Je to zcela jistě základ pro úvahy ze kterých budeme vycházet při přípravě zprávy eh, kolegy Hojta. Ohledně definice Eh, jsem pouze položila otázku, neznamená to, že nesouhlasím. Nejsem možná dostatečně eh, zakotvená v této záležitosti. Možná, že bychom však mohli žádat poněkud více. Pokud však všichni jsou souhlasní s touto definicí, pak se nebudu stavět proti. Je zde také zástupce komise, který tedy sledoval naši debatu. E, nyní e, k harmonogramu. Pane zpravodaji, vy předložíte e, návrh 19. listopadu, dále toto bude projednáváno do 26. Pozměňující návrhy potom 6. 12. a budeme vše odsouhlasovat 14. ledna a to spolu s výborem Jury. Nyní bod 31. Slovo má Steven Hughes ohledně eh, své zprávy z vlastního podnětu, ohledně ohrožení zdraví při práci v souvislosti s asbestem a výhledy na úplné zrušení používání asbestu. Pane zpravodaji, máte slovo. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tady přednesl poměrně obsáhlý úvod k návrhu své zprávy na poslední schůzi. Ti odborníci, kteří se zúčastnili, podpořili moji zprávu a vyjádřili se víceméně pro většinu těch hlavních bodů, které se tam objevily. Máme tady teď tady návrh zprávy. Pozměňovací návrhy by měly být předloženy do 18. října. Já se na to těším a těším se, až si dále sedneme se stínovými zpravodaji a pohovoříme o tom, zda se nám podaří dosáhnout kompromisu. Úvodem nicméně několik věcí, několik poznámek. Několik poznámek nejprve k asbestu jako takovému. Chtěl bych říct, paní předsedkyně, že před nějakými 30 lety, když jsem vypracoval svou první zprávu jako nový europoslanec, tak se to týkalo právě tématu asbestu a já chci říci, že tady nebudu se účastnit dalších eh, voleb v roce 2014, takže je možné, že i toto bude zároveň moje poslední zpráva a opět týká se asbestu. Nicméně během těch 30 let eh, to se toho hodně stalo. My jsme teď dosáhli samozřejmě úplného zákazu využívání asbestu, ale stále ještě tady máme miliony, miliony tun asbestu, které jsou zakonzervovány v evropské infrastruktuře. Eh, týká se to budov, veřejných, soukromých, dopravních prostředků, vlaků, lodí a podobně. A je potřeba skutečně s tím vším už něco udělat, protože jinak pracovníci se neustále budou s tím asbestem setkávat ještě v mnoha dalších letech. Eh, dvě základní věci u asbestu. Jednak je tam velmi dlouhá obdoba latence, možná ti lidé, kteří jsou asbestu vystaveni, tak mm, v důsledku toho nezemřou v některých nadcházejících 30-40 letech. My tady máme nějaké členy parlamentu, respektive hovořím o panu Folknerovi, který pracoval v oblasti loďařství v 60. letech a zemřel na následky vystavení účinkům asbestu až v loňském roce, čili může to trvat velice dlouho a zároveň není tady žádná bezpečná prahová hodnota vystavení působení asbestu. Není tady tedy žádná hranice, do které ještě to je bezpečné být výstaven asbestu. Toto jsou tedy dvě důležité věci, které je potřeba mít na paměti, když mluvíme o asbestu. Dále, Zároveň jsou tady některé paralelní eh, věci, které mm, je potřeba si říci. Materiál obsahující asbest mají eh, životnost nějakých 30-40 let, čili celá řada těch budov bude muset být v brzké době demolována nebo rekonstruována a to opět znamená, že pracovníci, kteří to budou činit, budou vystaveni asbestu. Dále eh, také, jak eh, nám plyne stále delší doba od zákazu asbestu, tak tím méně pracovníci vůbec mají zkušenosti s tím asbestem, vědí, tím méně o něm vědí a to opět představuje určité problémy. Eh, další důležité věci, které mám ve zprávě, já, takto, já doufám, že poslanci samozřejmě měli možnost se s ní seznámit, nebo že tak učiní. Takže nejprve je potřeba provést kompletní kontrolu výskytu asbestu a evidenci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 Eh, mnoho, mnoho let již pracovní, pra, respektive již firmy se snažily vypracovat určité rejstříky, určitou, vést určitou evidenci výskytu asbestu a já myslím, že by bylo vhodné vytvořit takové nějaké národní rejstříky, aby, které by mohly sloužit jako reference, až se budou do budoucna dělat určité demolice a rekonstrukce těchto budov obsahujících asbest. Další zajímavá věc je, že my jsme se tady zavázali realizovat Evropský program energetické účinnosti, energetické účinnosti budov, ale zároveň je třeba eh, mít na paměti, že když se snažíme zvyšovat energetickou účinnost, tak bychom s tím měli spojit právě i bezpečné odstranění azbestu, který se v těch budovách nachází. Další důležitá věc, Odborná kvalifikace a vzdělávání pracovníků. Opět, to je velmi důležité. My tady e, máme různé kvóty v rámci Evropy, různé požadavky na kvalifikaci a je také potřeba do toho začlenout azbest. Dále, vypracování programu na odstranění azbestu, to je další důležitý aspekt, o kterém hovořím ve své zprávě paní předsedkyně. Já bych chtěl říct, že my skutečně se tady snažíme ve zprávě klást důraz na to, že je potřeba vypracovat programy odstranění asbestu, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy je ten asbest dostatečně zatavený, zapouzdřený, tak možná je nejlepší nechat ho tam, kde je. Dobře, ano, to je na jednu stranu sice pravda, nechat ho tam, pokud je bezpečně zatavený, zapouzdřený, ale zároveň mm, dříve nebo později prostě nastane nějaká doba, kdy vůbec budeme třeba vědět, že tam je, takže proto je potřeba mít náležité rejstříky a evidenci. Potom další kapitola. Nemoce související s asbestem e, opět máme tady veliké rozdíly mezi vnitrostátními standardy a postupy pro identifikaci oznámení a uznávání nemocí souvisejícím s asbestem a poskytování odškodnění v případě těchto onemocnění. Čili, jak říkám, jsou tady veliké rozdíly a je potřeba to nějakým způsobem ošetřit a upravit na úrovni evropské. Potom další kapitola. Podpora skupinám obětí asbestu. E, tyto skupiny tady byly zastoupeny na našem posledním slyšení v našem výboru. Eh, snažíme se hodně pomáhat lidem a rodinám těch, kteří se stali obětmi vystavení působení asbestu, ale bylo by potřeba to ještě hodně vylepšit a bylo by také potřeba snažit se eh, zlepšit očkodnění těchto těchto obětí. A konečně poslední kapitola strategie pro dosažení celosvětového zákazu a bestu. Eh, my jsme tady nedávno v důsledku činnosti Evropského parlamentu a jiných eh, subjektů o tom hodně hovořili a došlo mimo jiné k tomu, že Kanada stáhla dotace pro jeden důl eh, v Kanadě, takže je zřejmé, že v důsledku toho dojde k úplnému zákazu těžby asbestu v Kanadě, ale zároveň ještě dále pokračuje, pokračuje tato činnost v Rusku. Mm, konkrétně v jedné oblasti Sibiře. Pan Putin tam dokonce o tom hovořil a mm, hovořil o tom, že je vhodný, respektive oceňoval použití chryzotylu. Jenomže je potřeba si uvědomit, že chryzotyl zároveň je velmi látka nebezpečná a měla by být tedy zařazena na příslušný seznam. Je tedy určitě nesprávné, jestliže evropské lodě, které jsou sestavovány na plážích v Indii a jinde a děti, které tam pracují, jsou mimo jiné také vystaveny účinkům azbestu. Toto vše je potřeba eh, začlenit. Máme tady jednu velmi známou nadnárodní společnost, nebudu je jmenovat, byly u mě před nějakými dvěmi týdny, a e, ta firma, když jsem se jich zeptal, zdá nějakým způsobem řeší, co se děje v rozvojovém světě, tak oni jakoby se tvářili, že je to vůbec nezajímá. Čili my v našem výboru bychom se měli snažit e, o to, aby ty firmy to také sledovaly a řešily. Paní předsedkyně, to je velmi stručně, co je v mé zprávě. Nepůjdu zacházet již do dalších detailů. Děkuji. Děkuji, Georges Pak. Oui, merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat kolegovi Hughesovi za tuto skvělou a odvážnou zprávu z vlastní iniciativy. Já vím, že on má dlouhodobou zkušenost v této oblasti a to se obráží v této zprávě. Eh, udává přesně správný tón. Myslím si, že je nejvyšší čas, abychom dostali pod kontrolu azbest. A vzhledem k tomu, že doba latence je dlouhá a jestliže nic nepodnikneme, tak v následujících letech eh, vznikne více nemocí než méně. Čísla jsou alarmující. Také v malých zemích jsou vysoká čísla pracovníků, kteří jsou každodenně v kontaktu s asbestem. A já se domnívám, že se musí bezpodmínečně provést registrace. Tři body mám zde na srdci o kterých již kolega Hughes hovořil. To je za prvé screening. Já se domnívám, že přesně potřebujeme eh, přesný monitoring a nejenom monitoring stávajících budov, ale potřebujeme také závaznou registraci a je třeba to všechno dát dohromady a zrekapitulovat. A také EU by měla v této souvislosti sehrát průkopnickou roli. A za druhé, druhé je to vzdělávání pracovníků. To se týká především mladých pracovníků, kteří téměř nemají ponětí o nebezpečnosti aspektu, asbestu. A za prvé musíme vytvořit toto povědomí, ale to nestačí. Musíme také dospět k harmonizaci eh, plánů na evropské úrovni. Pokud se týče akčních plánů, tak tyto akční plány musí být vypracovány v jednotlivých členských státech, například Polsko. Polsko je průkopníkem v této oblasti a to by mělo sloužit za osvědčený příklad a jde o to, že akční plány jsou prováděny a jsou také finančně dotovány. Já podporuji tuto zprávu a domnívám se, že bychom neměli utíkat před zodpovědností znovu. Je třeba, aby v EU se provedla harmonizace včetně zákazů. Já se těším na další spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Eh, Marian Harkin, puis Karim. Marian Harkin. Děkuji několik slov za mého kolegu. Kolegyně bych chtěla poděkovat kolegovi Hughesovi za skvělou zprávu. Říká, že návrh obsahuje hodně dobrých návrhů, jak řešit otázku asbestu. Je třeba především dospět k odpovědím na tyto otázky a je třeba brát také v potaz otázky nemocí z povolání. Je také třeba postupovat na úrovni EU. Již byla také schválena směrnice týkající se e, vystavení aspektu a také v členských státech, ve většině členských státech se také reguluje, upravuje expozice vůči aspektu či aspektu a je, není příliš mnoho lidí, kteří jsou vystaveni azbestu, ale to souvisí také s tím, že musíme zvýšit povědomí, že azbest je velice nebezpečný. E, ale neexistuje rejstřík, registr eh, dělníků, kteří přišli v, do kontaktu s asbestem. A také mnoho lékařů nedokáže eh, diagno, diagnostikovat eh, toto onemocnění z povolání. Pravděpodobně takovýto rejstřík existuje pouze v Německu. A právě v rámci tohoto rejstříku se provádí také preventivní prohlídky. Já předložím určité pozňovací návrhy a já také doufám v dobrou spolupráci se zpravodajem. Eh, Karima Deli. Karima Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za předložený dokument. Jako zpravodajka ohledně Evropské strategie pro eh, zdraví a bezpečnost práce. Zdůraznuji to, že když se podíváme na ta čísla v Evropě, která jsou alarmující, 112 tisíc úmrtí ročně je spojeno s asbestem a 20 tisíc rakovin plice je eh, také diagnostikováno. Eh, tisíce pracovníků jsou pod vlivem azbestu na svém pracovišti. Tisíce omírají ročně kvůli azbestu. Já se myslím, že je nutné se především soustředit na eh, nemoci z povolání Eh, to je dost důležitý aspekt této zprávy. Dále bych chtěla také zdůraznit eh, to, že skutečně existují eh, velké objemu azbestu nejenom v budovách, ale také v lodích, kde je to málo viditelné. Azbest je tedy přítomen v mnoha předmětech a mnohé ještě nejsou identifikovány. Další důležitá otázka kterou bychom se měli zabývat a doufám, že tato zpráva zahájí debatu, je otázka odpovědnosti, eh, jak trestní, tak i obecné, tedy odpovědnosti zaměstnavatelů. V některých státech se již o tom debatuje a i my bychom eh, jako členské státy Evropy Evropské unie, bychom měli eh, tedy se zabývat otázkou, jak je možné zaměstnancům poskytnout eh, dostatečné informace. V Itálii jsme nedávno viděli, že v Turíně v trestním eh, soudu eh, byli odsouzeni zaměstnavatelé v této souvislosti. V této zprávě bych chtěla také zdůraznit to, že je nezbytné v krátké době vyjádřit zcela jasně vůli Evropy nepoužít používat asbest. A návrhy, které bych předložila, co by pozměňovací návrhy, se týkají toho, že členské státy musí vypracovat národní plány registrace eh, zásob asbestu. Musíme o asbestu debatovat eh, detailně, tedy o azbestu v budovách a lodích. Evropská unie se musí angažovat za zákaz, celosvětový zákaz používání azbestu. Dále se musíme podívat také na to, jak v rámci této zprávy je možné skombinovat ještě další cíle, jako jsou například cíle eh, energetické účinnosti. Dále bychom měli také podpořit výzkum, který by umožnil nalézt náhradu za asbest. Není samozřejmě možné, aby tyto náhradní látky vedly rovněž k e, určitým nešťastným e, dopadům. Měli bychom se snažit spíš nalézt takzvaný bílý asbest, ale i toto je látka zatím spochybněná. Dále také musíme hovořit o odpadech azbestu, eh, třeba v průmyslu porcelánu eh, je nutné tedy dbát i na zohlednění těchto aspektů. Dále je nutné se eh, postarat o to, aby normy na odstranění azbestu byly přísné, tak aby eh, ty je, je, ta jemná vlákna rovněž nemohla eh, již ničit lidské zdraví. Děkuji, překročili jsme časový limit. Just very, very briefly, uh... Děkuji, já budu velice stručný. Chtěla bych jenom varovat před tím, abychom činili nějaké extrémní a unáhlené kroky, co se týče závěru k tomuto tématu. Souhlasím s těmi, kdo říkají, že bychom se měli zaměřit na choroby související s asbestem. Máme v rámci celé EU celou řadu zemědělských objektů, které mají asbestové střechy a už jsou tady nějakých 50 let. A kdybychom chtěli, aby ve velmi krátké době byly tyto všechny odstraněny a vyměněny, tak mi věřte, to by nebylo nic jednoduchého. Já sám jsem utratil několik tisíc liber, když jsem se e, snažil něco udělat se svým objektem. A kdybychom my najednou požadovali, aby všichni zemědělci provedli tyto výměny v krátké době, tak mi věřte, že hodně zemědělců by kvůli tomu zkrachovalo. Děkuji. Chtěla bych dát slovo komisu, ale pouze na dvě minuty. Využijete této příležitosti na dvě minuty, pane Kosta? Yes, thank you. Ano, děkuji. My obecně tuto zprávu vítáme. Myslím, že je tam celá řada zajímavých podnětů a informací, o kterých již víme. Kdybych se k tomu měl vyjádřit tak nějak zatím volně a obecně, tak určitě jsou tam zmíněny všechny ty správné věci, ale zatím Komise se k tomu ještě nemůže vyjádřit zcela konkrétně. Chtěl bych jenom využít tuto příležitost a říci parlamentu, že my se tomuto tématu pečlivě věnujeme. Před nějakými deseti dny jsme na naše webové stránky dali nový manuál pro pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu s aspektem. Také se tomu věnují určité informační kampaně ze strany OŠI a také se samozřejmě pečlivě věnujeme tématu nemocí z povolání. Vypracovali jsme studii týkající se nemocí z povolání a kritérií pro diagnostikování nemocí z povolání způsobených právě asbestem. Pochopitelně to je něco, co bychom byli rádi, kdyby tady to bylo řešeno v rámci toho širšího tématu nemocí z povolání. I tato zpráva by se měla co nejdříve objevit na webových stránkách. Předpokládám, že to bude snad již někdy do konce tohoto měsíce. Jak uvidíte, tak je tam celá řada zajímavých podnětů, zajímavých návrhů a opravdu měli bychom sledovat ten cíl, aby byly uznávány nemoci z povolání způsobené asbestem. A samozřejmě je potřeba také toto téma tedy řešit v tom širším kontextu, v tom kontextu nemocí z povolání jako takových, ne abychom to řešili jenom odděleně. Čili to je z mé strany asi zatím vše. Možná bych ještě zmínil, že e, také stále hovoříme o naší budoucí strategii. Mm, jednak chceme, aby byly realizovány rezolutní kroky oblasti azbestu, ale jak říkám, zatím jsme ještě na samém počátku a nemůžeme tedy schopni se zatím zavázat k nějakým konkrétním cílům. Děkuji a slovo má pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já se nebudu snažit teď reagovat na všechny ty věci, které tady zazněly. Já samozřejmě nečekám, že komise teď se tady k něčemu zaváže, ale možná ve chvíli, kdy ta zpráva bude kompletní, bude odhlasována a bude se řešit nějaká strategie, tak možná potom by se komise zavázat mohla. Samozřejmě, to, co říká pan Danien, eh, nejsou to věci, které lze udělat přes noc, ale když se vezmeme třeba tu situaci v Polsku. V Polsku se rozhodli, že chtějí skutečně dosáhnout situace bez asbestu do nějakého roku 2030 a to je možná reálný cíl. Ale jak bylo řečeno, musí se tady o tom ještě debatovat. To právě bude předmětem debaty, zda si stanovíme nějaký konkrétní časový limit nebo ne. Já se určitě těším na pozměňovací návrhy kolegů a zejména stínových zpravodajů. Děkuji vám. Na tomto základě máme lhůtu do 18.10. 6.12. budeme vše projednávat a 24. ledna budeme hlasovat. Do té doby také dostaneme sdělení výboru dalších výběrů. Nyní se dostáváme ke studii o informování a konzultování pracovníků eh, při přípravě restrukturalizace podniku. Poprvé tedy que nous allons euh, utiliser euh, euh využijeme při této debatě, studii o evropské přidané hodnotě a budeme se zabývat touto studií při přípravě našich textů. Ještě předtím, než dám slovo Eh, ostatním krátce na úvod se pravodaj a potom budou hovořit naši čtyři experti, kteří byli pozváni. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Chci kolegům říci, že tento bod na jednání na programu představuje všechny problémy v souvislosti s tímto velmi komplexním tématem. A já jako zpravodaj bych potřeboval eh, konzultaci s tím, zdali opravdu existuje nějaká přidaná hodnota. Protože existují například také jisté nereálné interpretace a nyní máme mezi sebou experty a ani já, ani moji kolegové nepochybujeme o tom, že mezi sebou máme skutečně fundované experty. Já tyto experty mezi námi srdečně vítám a těším se na jejich připomínky. Alors, euh, euh, je, je comprends que je donne... Nejdříve dáme tady slovo panu Karlejovi z univerzity ve Warwicku. Prosím, máte 10 minut. Sorry. Yes, thank you for all... Děkuji, děkuji vám za pozvání. Jmenuji se Mark Carly a vidím, že jste mi přidělili profesorský titul, který nemám. Byl jsem požádán, abych se zabýval potenciální evropskou přidanou hodnotou v souvislosti s iniciativou EU v oblasti restrukturalizace. Já velice stručně vás seznámí se svými závěry a také důk odkazy jsou předloženy v té tlusté zprávě. Takže jsem postupoval prakticky. Nejdříve jsem se zabýval stávající situací v EU v klíčových oblastech, kterými se návrh zabývá. A zabýval jsem se legislativou, veřejnými intervencemi a také tarifní, tarifními dohodami. Já jsem dospěl k tomu, že stávající situace se velice liší vzhledem k restrukturalizaci. Ovšem aktéři se shodli na tom, že předvídání a podobné praxe jsou velice dobré. Ovšem Toto se týká především tedy velké eh, části podniku, ale nemáme zde informace o tom, jak eh, podniky postupují. My však máme eh, dobré příklady o tom, že když eh, podniky postupují dobře, tak eh, toto záleží především na zaměstnavateli a nevychází to z žádných předpisů. To se týká především předvídání restrukturalizace a také plánování dalšího vzdělávání a opětovného vzdělávání. Zde můžeme označit mnoho podniků, které mají dobrou praxi, a které vychází také z tarifních dohod. Dobré osvědčená praxe je nerovnoměrně distribuována v rámci EU. Nemůžeme říci, že by zde existoval jakýsi regulativní rámec, který by podporoval dlouhodobou znovu zaměstnanost a také včasnou intervenci a minimalizaci externích i interních nákladů restrukturalizace. Já jsem se zabýval stávajícími trendy v této oblasti a dospěl jsem k tomu, že bez intervence EU stávající scénář pravděpodobně bude dále pokračovat. Nejsou žádné známky o tom, že členské státy nebo sociální partneři by směřovali ke konvergenci v této oblasti. Ukazuje se, že některé členské státy již regulují určité případy e, dobrou praxí a nebo tarifními dohodami, ale zase existují členské státy, které prakticky v této oblasti žádné žádné předpisy nemají. A takže celkově můžeme říci, že je tady málo eh, konvergence a také většina členských států reagovalo na krizi restrukturalizacemi a například také zavedli zkrácenou pracovní dobu. Ale tyto, tato opatření jsou krátkodobá, dočasná a v podstatě řeší jenom stávající krátkodobé problémy a neobsahují žádné výhledy do budoucna a nepřipravují na budoucí situaci ani podnik, ani dělníky, zaměstnance. Já jsem se zabýval stávající situací a posléze jsem se zabýval zabýval tím, co, k čemu by došlo, kdyby intervence na úrovni EU existovala a byla závazná. První konkrétní změna by byla povinnost implementace tohoto ustanovení v členských státech. Muselo by se v mnoha členských státech schválit mnoho nové legislativy, především u předvídání, kde v současné době zákony mlčí. Pokud se týče řízení restrukturalizace, tak tady by legislativní dopady byly malé zde toto řeší legislativa v některých členských státech v západní Evropě, ale daleko větší změny by očekávaly země ve střední a východní Evropě, na jiho východní, v jeho východní Evropě a také v zámořských státech, v zámořských oblastech. A efekt by byl také e, potom provázen určitými výjimkami. V současné době se zdá, že prakticky existuje jenom málo scénářů, které předvídají restrukturalizaci. Něco takového existuje pouze ve Francii. Jsou tady určité postupy, jak se má pře, připravovat restrukturalizace. Proaktivní dohody existují v Německu, v Belgii, v Itálii, ve Švédsku a v dalších zemích. Ale zdá se, že jestliže by byla schválena EU legislativa, pak by to dále také přineslo další závazky v oblasti přípravy restrukturalizace na straně sociálních partnerů. A vzhledem k tomu, že kolektivní a tarifní dohody nejsou ve všech zemích na stejné úrovni. Nejvyšší na úrovni jsou v Belgii, ve Francii a v dalších zemích. Do dopad tohoto návrhu na veřejné orgány by byl v tom, že by veřejné orgány se musely zapojit do restrukturalizace více a vyžadovala by se od nich koordinace, různé regionální iniciativy a také iniciativy v oblasti ojetovného zaměstnávání. Zdá se, že ve většině zemí by se musely implementovat minimálně některé iniciativy. To znamená, že by potom tato nová iniciativa přinesla velké změny pro mnoho tisíc podniků v Evropě. Legislativní změna by například byla daleko rozsáhlejší než z roku Eh, než směrnice z roku 2002 o informování a konzultaci pracovníků. To byly to byla faktická analýza, ale pak jsem se také zabýval argumenty pro intervenci. A také jsem se zabýval výsledky legislativních a nelegislativních iniciativ. Eh, ukazuje se, že členské státy by nadále eh, posílili regulační rámec v této oblasti. V některých členských státech již změnili své postupy, ale pokrok není značný, spíš se postupuje pomalu. Já se domnívám, že ekonomické problémy, které budou dále trvat, vyžadují rychlejší reakci, než ke které by došlo eh, v členských státech, pokud by jednali sami za sebe. Další argumenty přeskočím, protože již mám málo času, ale chci dokončit svůj příspěvek tak, zdali bych doporučil závazné či nezávazné kroky, ale tím, chtěl bych říci, že EU již eh, udělala některé pozitivní kroky v této oblasti. Již v roce 2003 byly stanoveny určité referenční kroky ale na druhé straně to nemělo žádné konkrétní velké dopady. Také eh, komise zpracovala určité návrhy, které jsou součástí strategie zaměstnanosti. Toto jsou všechno dobré kroky, ale nemělo to žádné reálné dopady v praxi. Jestliže EU opravdu chce docílit pokroku v této oblasti, oblasti, pak se domnívám, že opravdu udělat něco legislativního je již na čase. Děkuji za tyto první informace a nyní paní Schöman, vedoucí výzkumná pracovnice Evropského odborového institutu má slovo a má rovněž 10 minut na svou prezentaci. Microphone, okay. Thank you, Chairman, for um, the invitation to present. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za to, že jsem sem byla pozvána, abych eh, vás seznámila s výzkumy, které jsme prováděli k otázce informování a konzultací. Přičemž jsme se snažili posoudit přidanou hodnotu, jakou by mohly přinést právě tyto procesy informování, konzultování, předvídání a zvládání restrukturalizace. Tak, jak vidíte zde na tomto snímku, My jsme se snažili na to podívat v širším kontextu a ten kontext je skutečně velice zajímavý s ohledem na to, co se restrukturalizuje, jaké jsou tady výzvy. Tak co to je restrukturalizace? To jsou procesy, kde dochází k velmi rychlým změnám, mění se velmi rychle, co se týče jejich povahy i tempa. A je zde skutečně veliké riziko, že k něčemu dojde víceméně takovým náhodným způsobem a může, mohou s ním souviset různá rizika, různé dopady pro všechny aktéry, podniky na jedné straně, pracovníky na jedné straně, ale na druhé straně i pro regiony a místní subjekty. Restrukturalizace je velice komplexní a obtížná a zatím není nějak komplexně ošetřena v rámci evropské či vnitrostátní legislativy. A jak jsme zjistili, tak zatím spíše jsou řešeny negativní důsledky těchto procesů. Přístup je tedy zatím spíše reaktivní než aktivní. A když jsme se snažili řešit různá aktivní opatření, tak jsme zjistili, že víceméně tady zatím nějaká aktivní opatření nejsou. Ať se již podíváme na taková témata, jako je informovanost a konzultace, vzdělávání, zaměstnatelnost, zdroje pro předvídání či mobilizace různých aktérů. Zjistili jsme, že je zde určitá asymetrie mezi silami a prostředky. Také je tady asymetrie mezi jednotlivými úrovněmi, úro, mezi tím, jak vypadá rozhodování a jak vypadá implementace. A také jsou zde zatím nedostatečné legislativní úpravy. Podívejme se dále. Eh, snažili jsme se tady posoudit přidanou hodnotu celoevropských opatření. Abychom to mohli učinit, tak nejprve jsme se museli podívat, co vlastně máme nyní. Jaká evropská opatření již existují. A ta o to opatření jsme se snažili analyzovat. A dále jsme se podívali na to, co již existuje na vnitrostátní úrovni. A tak jsme se snažili vyhodnotit, zda by evropská iniciativa přinesla další přidanou hodnotu. Snažili jsme se podívat, jaké dopady by měla tedy úprava informování, konzultování pracovníků a e, zjistili jsme, že v historii tady, tady máme, nebo z historického pohledu tady máme takové dvě fáze. To první období je období v rozmezí 1975 až 2002, kdy již existuje určitá evropská legislativa, která se netýká přímo restrukturalizace, ale týká se možná něčeho, co tvoří eh, součást eh, restrukturalizace, jako je třeba kolektivní propouštění nebo přesuny společností. A také nepřímo eh, tady je potom směrnice, která do určité míry. To také upravuje v podstatě ale jenom v úvodních ustanovení. A potom je tady druhá fáze, 2002 až do současnosti. A tady již není žádná právní cesta, právní úprava, je to spíše taková ta cesta toho vzájemného učení, vzájemného předávání zkušeností, metody nejlepší praxe v oblasti nadnárodních firm, které se tady snaží realizovat restrukturalizace co nejlepším způsobem, minimalizovat spotřečenské dopady na pracovníky na jedné straně a na regiony na straně druhé. Jaké důsledky e, zde vidíme v souvislosti s celoevropskou legislativou? Tak, e, když jsme se to snažili posoudit a vyhodnotit, tak jsme dospěli k tomu, že je tedy relevantní, aby byly celoevropské kroky, ale zároveň je zde problém s přizpůsobením stávající evropské legislativy stávající situaci. Například, když se zamyslíme nad závěry výzkumu evropských eh, struktur z roku 2010, Potom je tady problém už, co se týče definice restrukturalizace. Nejsou zde prakticky žádná opatření v oblasti předvídání změn. Dále jsou zde určité nekoherentnosti mezi jednotlivými směrnicemi, třeba když si vezmete směrnici o kolektivním propouštění a jiné směrnice, například jak se má informovat směrem od mateřské firmy k jednotlivým pobočkám a podobně. Dále eh, v tom období 2002 až 2012, tak tady v podstatě mm, ty postupy vzájemného předávání zkušeností tak jsou takřka bez úspěchu. Mm, nevidíme prakticky žádný přínos, žádný posun v tom, jakým způsobem probíhají velké restrukturalizace v rámci těch nadnárodních firm, anebo třeba jak je to řešeno s jednotlivými regiony. Přitom to může mít skutečně veliké, veliké dopady na jednotlivé regiony a zaměstnanost v těchto regionech. Když se ovšem zabýváme úrovní evropskou, musíme si podívat i na to, jaká je situace na vnitrostátní úrovni. A zde jsme zjistili jednak, že je tady nedostatečná implementace příslušných evropských směrnic a předpisů, které se alespoň částečně věnují problematice restrukturalizace a informování a konzultování pracovníků. Je zde veliký prostor pro zlepšení a učinění určitých kroků. Zároveň ale je velmi obtížné na vnitrostátní úrovni řešit společenské dopady nadnárodních restrukturalizací je tady tady velká asymetrie mezi tím, co na jedné straně činí ty nadnárodní společnosti a jakým způsobem vůbec jsou vedeny k odpovědnosti za to, jaké dopady mají tyto kroky na úrovni ceřiných společností na vnitrostátní úrovni. Je tady, tady třeba problém s prováděním směrnice o Evropské radě zaměstnanců, nebo směrnice o hromadném propouštění, jaký, jakým způsobem je to implementováno v oblasti povinnosti informovat a konzultovat pracovníky. Samozřejmě podniky e, mají vlastní autonomii, ale když se na to podíváte také z pohledu legislativy upravující hospodářskou soutěž, tak e, Tady není žádný problém v povinnostech a závazcích nadnárodních společností a potom jednotlivých eh, ceřiných společností. Když se podíváte na hlavní výstupy našeho výzkumného projektu, tak zde mm, vidíte tady jednotlivé výstupy, ale samozřejmě toto není úplný vyčerpávající seznam. To je seznam z některých zajímavých projektů financovaných zejména Evropskou komisí. Týkají se jednak otázky restrukturalizací, ale ne výhradně, protože v současné době tedy tomu tématu informování a konzultací se věnují tři směrnice. Jednak je to směrnice 2014 a poté směrnice o kolektivním propouštění a ještě ta třetí směrnice. Čili jestliže chceme, aby byla změněna stávající situace na evropské i vnitrostátní úrovni, tak je eh, velmi důležité se na to dívat z pohledu všech těch aspektů, tedy předvídání a zvládání restrukturalizace. je tady důležitá také tady ta včasnost, to předvídání, ta fáze předvídání. Jestliže chceme skutečně předvídat, předjímat změnu a zabránit nějakým dramatickým dopadům restrukturalizace na regiony a na místní úrovni, musíme opravdu být schopni anticipovat, předvídat ty změny, což skutečně znamená plánování z dlouhodobého a střednědobého pohledu plánovat tedy s jednotlivými zúčastněnými stranami, což jsou jednak dotčení pracovníci. Tady máme nějaké zajímavé nástroje, které mohou být eh, ještě změněny a upraveny. Jednak je tady, tady ta směrnice 2014 o obecné povinnosti konzultovat a informovat. Toto jsou opravdu důležité aspekty konzultování a informování. To je velmi důležité při vyjednávání s managementem, když tomu by měla být věnována pozornost v rámci kolektivního vyjednávání. Nemělo by to být něco, co jednostranně činí ty managementy nadnárodních firm. Je to tedy něco, co již částečně v té směrnici zmíněno je, ale nicméně není to nějak komplexně ošetřeno. Eh, dále tady vidíte ještě další dopady těch projektů, které byly realizovány od roku 2006. A to sice je potřeba informovat místní, regionální i vnitrostátní orgány a úřady. Také tyto subjekty musí být součástí restrukturalizačního procesu, aby byly minimalizovány ty dramatické dopady, které velké restrukturalizace mohou být pro celé regiony. A konečně, snad již poslední téma, které tady zmíním, je to téma nadnárodnosti. Nadnárodnosti je to je potřeba ošetřovat v rámci jednotlivých rozhodnutí a úprav. A konečně poslední snímek mé e, prezentace. Ano, je potřeba situaci vylepšit, jednak potřebujeme tady zlepšit, posílit provádění stávajících nástrojů, které zde máte uvedeny, ale také by bylo vhodné učinit další kroky, jednak v rámci nadnárodních e, podnikových dohod, což souvisí s tím návrhem z roku 2004 a také mnohem lépe tedy upravit ten regulační rámec, který se týká těchto oblastí. No a potom tady vidíte výhody a nevýhody, toto jsou tady ty výhody, ty přínosy, že by zde došlo o posunu směrem k bil, od bilaterálního směrem k multilaterálnímu zapojení a odpovědnosti. Mm, ta oblast anticipace předvídání, ta tady zcela chybí v oblasti firemního řízení a zprávy. Mm, potom například vůbec nejsou brány v potaz takové otázky, jako je dopady na zdraví a bezpečnost práce. Mm, dále v současné době v rámci evropské legislativy zcela chybí ty eh, odrazující sankce, povinnost odpovídat se, další věci, které bychom rádi viděli, je také větší pozornost, se měla jmenovat restrukturalizací v oblasti veřejného sektoru. Děkuji a nyní má slovo profesor Ales z Univerzity eh, di Cassino v Itálii. Prosím, máte slovo. Yes, it's a, uh, it's a very great... Ano, děkuji vám je pro mě velkou ctí hovořit v chrámu evropské demokracie. Děkuji vám za pozvání. Já se zaměřím na právní aspekty návrhu. A také budu vycházet z návrhu z června. Vzhledem k tomu, že mám málo času, proto bych chtěl zodpovědět otázku, která byla eh, položena v rámci posouzení přidané hodnoty. Takže Nejdříve tady máme závazná či, závazné či nezávazné předpisy a potom se to týká konzistentnosti navrhovaných akcí a stávajícího evropského práva. Pokud se týče první skupiny otázek, pak jedna z důležitých podotázek je, zdali opravdu je odůvodnění pro to, abychom si zvolili nástroj směrnice. Já se domnívám, že ano. A to souvisí s tím, protože je to koherentní s právním základem v návrhu a za druhé to souvisí s tím, že vlastně nemáme žádný eh, právní závazný dopad pokud nebudou schválena závazná opatření, pak to nebude mít žádný dopad na úroveň ochrany pracovníků, což je hlavní cíl návrhu. Druhá podotázka. O otázka závaznosti či nezávaznosti je důležitá. Podíváte-li se na doporučení pak vidíte, že závazný regulační rámec bude mít dopad pouze v případě, jestliže relevantní sociální partneři neschválili samoregulační nástroje. Samozřejmě sociální partneři budou vyjednávat, tak říkajíc ve stínu e, směrnice. A jestliže se nedohodnou, pak bude implementována směrnice a bude používána. Zdali navrhované e, akce jdou nad rámec? Podle mého názoru ne, protože návrh hodla zavést společné požadavky v oblasti restrukturalizačních procesů a jejich očekávání takové to, to očekávání se liší v jednotlivých členských státech. A když vezmeme v potaz rozsah návrhu, pak mohu říci, že návrh také respektuje principy proporcionality a subsidiarity. Dalším rozhodujícím bodem je otázka koherentnosti návrhu, zdali je v souladu s cíly a také s efektivní implementací. Podíváme-li se na doporučení číslo dvě, pak musíme poznamenat, že cílem návrhu se zdá zlepšení způsobu, jak podniky, zástupci pracujících a další aktéři připraví a budou předvídat restrukturalizaci podniku. Jestliže se tady odkazuje na článek 153.1, pak se zdá, že směrnice nemá správný právní základ. Na druhé straně je velice těžké to, co formuluje článek 153.1 a na co je zaměřen. Z tohoto hlediska jsem se snažil se zaměřit na určité alternativy. A tyto alternativy můžeme najít buď to v článku 153, a nebo v dalších kapitolách smlouvy. Samozřejmě, protože diskutujeme o tomto v výboru pro zaměstnanost, pak první řešení by bylo nejlepší. Podíváte-li se na 153.1b, pak je tady také pravomoc v oblasti pracovních podmínek, která je velice široká. Po tuto pravomoc může spadat také cíl směrnice. Samozřejmě je tady také možnost odkazovat na 153.1f, kde se hovoří také o spolurozhodování, ale tam potřebujeme jednomyslnost. A nebo musíte potom přejít do tržní kapitoly smlouvy, a nebo je třeba jednoduše uznat, že v této oblasti nemá unie žádné pravomoce a právě proto musí vycházet z článku 352, tak jak se to již děje v případě Evropské společnosti vzhledem ke zaměstnancům, k zapojení zaměstnanců. Je víceméně jasné, že návrh také ponechává velký prostor pro národní rozhodování. Můžete se podívat do mé zprávy. Tento návrh pravděpodobně nevyvolá žádné další dopady, protože se zde nehovoří o evropských podnikových radách. Jsou, jsou zde nějak dochází zde k minimalizace legálních přepážek, eh, překážek. Ano, to se musí udělat, jinak nedocílíme cíle návrhu. Eh, některé návrhy jsou již pokryty legislativou některých členských států. V neposlední řadě Když návrh oprostíme od uvedených překážek, pak návrh nebude mít žádnou dodatečnou přidanou hodnotu, kterou bychom předpokládali na evropské úrovni. A nyní tady máme druhou skupinu otázek, a e, ptáme se, zdali tento návrh je koncertními s dalšími politikami EU. Podle mého názoru pak tento návrh konsistentní není v souladu s ostatními politikami v oblasti sociálního dialogu. Jestliže akceptujeme preambuly, pak tady není žádná návaznost na další politiky. Ten tento návrh by měl být v souladu například s otázkami eh, bezpečnosti, potom také se směrnicí o kolektivním propouštění a tak dále. Dále směrnice by měla být koordinována také s Evropskou strategií zaměstnanosti, která je uvedena na určitých částech návrhu. E, návrhy jsou obsaženy v mé technické části zprávy. A proto odpověď na následující otázku je, ano, v podmíněnosti na modifikaci návrhu a závisí to také na koordinaci se stávající evropskou legislativou. Jestliže to bude řádně koordinováno, potom návrh zlepší podmínky e, pracujících. Jestliže to bude řádně koordinováno, pak návrh také zlepší právo na informování a konzultace. Takže je to takzvaná podmíněné hodnocení v tomto případě. Je tady ještě další zajímavá otázka, která zní, do jaké míry podporuje tento návrh eh, přístupu Flexicurity. Já se domnívám, že tento návrh eh, zavazuje podniky, aby zlepšili situaci pracovníků a to znamená, že jde ruku v ruce a odpovídá přístupu flexicurity. Na závěr se domnívám, že návrh se stávající podobě má jak silné stránky, tak i některé slabé stránky. A sice v tom duchu, že tento návrh musí být koordinován ve sestávající evropskou legislativou a opatřeními v této oblasti. Děkuji za tyto nové prvky. Nyní se dostáváme ke čtvrtému, tedy poslednímu expertovi, to je pan Usman Khan ze Spojeného království ze společnosti Matrix Insight. Prosím, máte slovo na 10 minut. Merci, thank you. Um, yes. Děkuji. Děkuji za to, že jsem byl pozván, abych zde dnes odpoledne vystoupil. Když jsme se tady vyslechli eh, to politické zdůvodnění a stejně tak právní zdůvodnění té navrhované směrnice. A já nyní několik minut bych chtěl pohovořit o ekonomickém zdůvodnění a o ekonomických argumentech a aspektech souvisejících s touto směrnicí. Konkrétně se pokusím odpovědět na otázku, jaké by byly dopady této navrhované směrnice. Co se týče práce, kterou děláme pro evropské instituce i pro jiné subjekty, se to může zdát jako poměrně rozumná, jednoduchá otázka, ale musím říci, že otázka ani odpověď na ní není nikterak snadná. Je potřeba zamyslet se nad tím, proč Ehm, když jsme se tím zabývali během posledních dvou, tří měsíců, jsme právě dospěli k tomu, že ta otázka je v podstatě velice složitá a složitě se na ní odpovídá. Je to mm, v souvislosti s tím, když se podíváte na data a na výzkumy. Co se týče dat, tak poslanci Evropského parlamentu si jsou jistě vědomi toho, že je k dispozici celá řada dat na celoevropské úrovni v oblasti nezaměstnanosti nebo zaměstnanosti. Ale co se týče dat eh, souvisejících s restrukturalizacemi a návrhami, návrhy restrukturalizací mm, data související s odbornou přípravou, tak to je mnohem složitější. Budeme o tom hovořit ještě později, že jako výchozí bod jsme použili Eurofund a Zjistili jsme, jak skutečně složité je najít nějaký kvalitní základ, od kterého se odpíchnout a je tady jistě veliký prostor ke zlepšení. Jestliže chcete posuzovat dopady, tak byste mm, museli vypracovat výzkumnou studii, která se bude zabývat dopady mm, konzultací a vzdělávání. Ano, určité studie jsou již k dispozici, my jsme s těmi studiemi také pracovali, ale když se podíváte na širší oblast zaměstnanosti a sociální politiky, tak eh, musíme říci, že ty studie, které tady máme k dispozici, nejsou nikterak obsažné a není jich mnoho. Samozřejmě je zřejmé, že jsou tady přínosy toho, když za, zabráníte hromadnému propuštění a zajistíte, že pracovníci jsou zaměstnatelní. Ehm, samozřejmě musíte mít na paměti ty velké finance, které jsou vykládány na podpory nezaměstnanosti. A například třeba, když se vám někoho podaří zaměstnat o tři měsíce dříve než obvykle, tak to už průměru znamená třeba úsporu 5000 euro. To je takový celoevropský průměr. Takže to jsou určité údaje, určitá čísla, která jsou sice k dispozici, ale celkově by to mohlo být ještě mnohem lepší. Takže co jsme mohli provést my? Jednak jsme měli k dispozici data, jednak jsme měli k dispozici výzkumné studie. A my jsme se snažili načetnout takové jednoduché propojení mezi časnou konzultací a e, vzděláváním a kvalifikacemi na jedné straně a na druhé straně e, zajištěním pracovního místa a zaměstnatelností. Snažili jsme se tedy podívat na to, jaké dopady včasná konzultace může mít na zaměstnatelnost a jaké dopady jsou tady, jaké propojení je tady mezi eh, zajištěním pracovního místa a odborným vzděláváním. Ale samozřejmě je tady, ta propojenost je mnohem víc širší, ono to spolu souvisí ještě poněkud složitěji, ale abych se pokusil nějak aspoň schrnout ty výstupy naší studie, tak eh, jestliže se podíváte na to, co ještě k dispozici, na ta data, která jsou k dispozici, tak z toho vyplynulo, že pokud došlo ke včasným konzultacím a bylo zajištěno vzdělávání a eh, školení pracovníků, tak tady jednoznačně byly pozitivní dopady na zajištění pracovních míst a zaměstnatelnost. My jsme se snažili samozřejmě porovnat tady situaci před a po, ale skutečně popsat tu kauzalitu, tu příčinnost, to nebylo nějak snadné. Přesně ukázat propojenost mezi včasnou konzultací a e, vzděláváním a školením. Dále se podívám na dvě oblasti. Jednak chtěl bych se podívat na e, úroveň podnikovou a za chvíli bych se chtěl ještě podívat na celoevropské dopady. Tak, když se podíváte tady na tento první diagram, tak na základě studií a dat, které jsme měli k dispozici, jsme se snažili stanovit, zda by, zda jestliže bude taková směrnice, eh, aplikována, tak na jaké úrovni to bude přínosné i z hlediska nákladu. My jsme se to tady pokusili stanovit a dospěli jsme k tomu, že jestliže byste byli schopni ušetřit 16 těch původně plánovaných propuštěných, tak v takovém eh, momentě by eh, tyto kroky byly nákladově efektivní. Zde jasně vidíte, jak to tedy vypadá na té procentuální křivce. Máte tam samozřejmě údaje ještě nad tu hranici 16%, ale tam se spíše nekoukejte. My jsme se skutečně snažili nalézt, stanovit tu hranici, nějaký ten bod zlomu, kdy to začne být již eh, efektivní z toho nákladového pohledu. Takže když se na to dále podíváme z takové té celoevropské úrovně, a to byl druhý aspekt naší studie, kterou jsme realizovali, pochopitelně eh, europoslanci jsou si vědomi toho, že na vnitrostátní úrovni v mnoha členských státech již platí taková legislativa, která jde ještě nad rámec ustanovení, jež se objevují v, tak, v tomto návrhu směrnice. Čili dalo by se očekávat, že dopady směrnice na podnikové úrovni by byly vyšší než na té celoevropské úrovni. Čistě pro e, ilustrativní účely jsme tady mm, uvedli země A, B, C, D a tak dále. Následně v naší zprávě to máte popsáno podrobněji. My jsme se v zásadě snažili podívat na stávající situaci v oblasti konzultací a odborného vzdělávání a školení a snažili jsme se podívat tedy zda v tom, kterém členském státě je ta úroveň vysoká, střední či nízká. Následně jsme se snažili podívat na to, jaká změna by nastala ve chvíli, kdyby taková směrnice byla schválena a realizována ve všech 27 členských státech. A e, dospěli jsme k tomu, že ty dopady by byly přibližně ve výši 50%, co, jaké by byly na úrovni firem. Čili na té úrovni členských států už máme k dispozici určitá ustanovení a určité právní předpisy v této oblasti. To je skutečně jenom velmi, eh, velmi stručné schnutí našich výsledků. Dále bych chtěl říci, že na, jsou takovéto studie zadávány celou řadou různých organizací pro celou řadu různých situací. Nyní to bylo poprvé, co jsme se snažili propojit ty jednotlivé složky a vyhodnotit dopady. Je zde ještě veliký eh, prostor pro provedení další práce. Já doufám, že taková práce bude dále realizována. Je zde veliký prostor pro zlepšení dat z kvalitativního i z kvantitativního hlediska. My se domníváme, že toto by byl velmi vhodný cíl, abychom měli k dispozici mnohem lepší podklady pro výzkumnou práci. Zde na tomto seznamu jsou ty hlavní body, kde vnímáme možné zlepšení, ale určitě vylepšení té metodiky představuje důležitý základ a ano, sice na jedné straně je, je ovšem zcela zřejmé, že tato směrnice by měla pozitivní dopady. Děkuji vám. Domnívám se, že tyto čtyři prezentace naznačují, jak je toto téma významné a vidíme, že je skutečně užitečné získat expertní informace o jak ekonomických, tak i jiných aspektech. Jistě nám to pomůže pokročit a také zahrnout vše do práce zpravodaje. Zahajuji diskuzi, hlásí se zpravodaj a poté eh, zase zpravodaj. Znamená to tedy, že mám 10 minut k dispozici, nebo tomu rozumím špatně? Ano, 30 eh, sekund. Já už jsem hovořil předtím, takže to je vyčerpáno. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem řečníkům. Samozřejmě, že nemám čas a neměl jsem zatím čas pro číst všechny vaše podklady. Můžete si být ale jistí, že vaše příspěvky jsou pro naši práci velmi důležité. Nehledě na eh, tuto práci, na právě z vlastního podmětu, Eh, chci říci, že to je důležitý stavební kámen pro přidanou hodnotu Evropy. Je to eh, také sociálně i ekonomicky viděno velmi významné. Vy tedy můžete vysvětlit, jaký problém existuje a jak je možné jej řešit. Je to velmi eh, namáhavé a pro vás eh, jistě namáhavější než na univerzitách. Ale jedna věc se ukazuje jasně a sice, že vaše příspěvky jsou eh, pro naši práci velmi významné. Co se týče restrukturalizace a také ostatních otázek, je mnoho osob, které se na to dívají zcela jinak nebo nesprávně. My se snažíme pracovat na těchto tématech eh, také z hlediska hodnot a nikoliv ideologií. Otázka je, Eh, uděláme tu práci hned teď, budeme hledat řešení. Eh, pokud ne, pak by se Evropa eh, z, narušila. Především by se narušil průmyslový základ vývoje Evropy a tedy základ toho, co evropské občany spojovalo. Vidíme, jak průmysl je již narušován po celé století a v tomto týdnu dnů jsme to sledovali také po celé tři dny. Viděli jsme eh, to, co se děje v Lutychu a eh, podobně. Tyto informace musíme znát. To, co chci udělat dnes, však eh, mi ještě není jasné co do dopadu na ostatní kolegy, ale je na času eh, nyní eh, učinit mnoha opatření. A vy jste k tomu velmi přispěli. Přispěli jste k tomu, abychom my pochopili, jak nezbytné je udělat změny. Karl Marx řekl, že musíme změnit svět a já se domnívám, že musíme nejdříve svět poznat, než jej změníme. Jsem velmi spokojen. Vaše zprávy přispějí k tomu, abychom prosadili změny, které jsou nezbytné. To mi usnadňuje práci. My nyní víme, že pracujeme na správném textu a snažíme se dosáhnout eh, toho, co je správné. Obecná a konkrétní otázka na vás všechny. Především se obracím na profesora Alese. Naslouchal jsem tomu, co jste řekl o technických problémech a myslím, že svou zprávu musím ještě eh, korigovat, ale mám takovou obecnou otázku. Vy jste se již zmiňoval o koherentnosti eh, toho stavebního kamene, tedy o koherentnosti evropských zákonných předpisů. My prožíváme evropskou realitu, která vyžaduje flexibilitu. Evropská unie eh, ji potřebuje a eh, strhává všechny překážky, proto, aby také ale posléze dala jistotu obětem této eh, flexibility. Eh, hledám smysl například flexi security. Eh, znamená to tedy také jistota pro eh, ty, kteří byli předmětem eh, flexibility. Chtěl bych je vědět, jak to bude vypadat v budoucnosti. Slyšíme velmi krásná slova v textech EU, hovoří se o Evropě excelentnosti, ale chtěl bych vědět, zda je to také koherentní můžeme Evropu vybudovat na základě Evropy 2050, když se i nadále bude narušovat evropská průmyslová struktura, tak si kladu otázku, jaké to bude mít další dopady. Chci tedy vědět, zda eh, mám jako správné udělat to, co je řečeno v dokumentech komise, anebo zda mám eh, napsat něco, co s tím nesouvisí. Poněkud mě to znepokojuje a někteří kolegové nepochopili to, co já pokládám za přirozené. Čili jakou hodnotu dáváte právu na vzdělání, o kterém hovořím ve své zprávě. Mám také na mysli povinnost a právo na další vzdělávání. Technologické změny musí být připraveny a já se domnívám, že tato právo i povinnost jsou e, nezbytné. Pokud toto právo není dáno pracovníkům a zaměstnancům, pak vývoj nebude dobrý ani pro zaměstnavatele. Obracím se na italské kolegy a děkuji za ty nejdůležitější body, ať již jsou to eh, slabiny eh, či také silné stránky. Ve své zprávě z vlastního podmětu nemohu navrhnout řešení všech problémů, tedy těch, které vyplývají eh, také v souvislosti s koherentností tohoto textu Chtěl bych ale vědět, zda ty problémy, které dnes existují a spočívají ve snaze získat či dosáhnout rovnováhy mezi těmito dokumenty a dalšími dokumenty AKY, Domníváte se, že komise bude schopna tyto problémy vyřešit, eh, když zde jsou ještě technické problémy eh, v souvislosti s koherentností eh, textů této směrnice? Domníváte se, že to bude možné? Chtěl bych já také využít této příležitosti proto, abych vám všem řekl, co si myslíte, že je nutné zlepšit na tomto návrhu a co bychom neměli opominout? Možná to řeknu ještě jinak. Co ve svých kompromisních návrzích mohu říci, co je nutné udělat, jaká stanoviska mohu opustit a která nesmím opustit v žádném případě, aby pozitivní eh, vliv tohoto textu nebyl narušen. Děkuji vám. Paní Fontanes. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem a především chci říci, že budu stručnější než můj předřečník. Přesto však bych chtěla poděkovat všem expertům a řečníkům a blahopřeji vám k té důležité práci, kterou jste vykonali. Domnívám se, že vše budeme moci pracovat a propracovat. Momentálně však nejsem schopná položit jakési koherentní otázky, které již položil pan Serkas. Nejdřív však bychom měli udělat to, abychom vaši studii eh, si důkladně prostudovali. Myslím, že bychom neměli se snažit zlepšit svět jako takový. Já nechci hovořit o Karlu Marxovi. Já si nedomnívám, že my jsme schopni svět natolik zlepšit, ale měli bychom se snažit zlepšit hospodářský stav podniků a také hospodářskou situaci zaměstnanců. Nevím, co se bude dít na eh, listopadovém plénu. Myslím si, že je vše komplikovanější, než jak to vypadá. Budeme muset eh, ještě více vyjednávat o tomto textu, by byl skutečně dobrý. Jednu věc eh, ještě nechápu a nemohu podpořit. Mám zde určité pochybnosti co do doporučení. Pokud členské státy nebudou chtít realizovat určitou směrnici, tak to prostě neudělá udělají. A otázka je, jak prosazovat eh, ty nejlepší osvědčené postupy. Někteří řečníci řekli, že existuje eh, značný rozdíl mezi mnohými členskými státy. Nevím tedy, jak bychom některé minimální hodnoty mohli aplikovat ve smyslu zlepšení situace jako takové. Zcela jistě se na vás ještě obrátím, abych položila konkrétní otázky po prostudování vašeho dokumentu. Děkuji vám. Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo další? Pan Hendel. Já, vielen Děkuji, paní předsedkyně. Já mám konkrétní otázku na experty, protože o tomto problému zatím nehovořili. Chtěl bych to trošku rozšířit, protože se domnívám, že určité příklady osvědčené praxe nebyly zmíněny. V Německu máme vysoce rozvinuté spolurozhodování v otázkách restrukturalizace. To se týká jak změnu vlastníka, tak se to týká také hromadného propouštění a relokace podniků. Na základě zákonných a kolektivních úprav nejsou zaměstnanci pouze informováni, ale jejich zástupci se na jednání podílejí. Já však nevím, zdali právě kvůli těmto záležitostem by Německo utrpělo jakousi ztrátu konkurenceschopnosti. Spíše je tomu naopak. Já to mohu říci proto, protože já jsem 25 let fungoval jako vedoucí odborového svazu a absolvoval jsem stovky jednání která, v této oblasti, která byla úspěšná. Proto nejsem toho názoru, že bychom v této souvislosti měli hovořit pouze o břemenech, které vkládáme na bedra podniků. Spíše je to naopak. Skutečnost, že v Německu se mohou pracovníci spolehnout na to, že budou informováni a také, že zástupci pracujících se e, ze zákona musí podílet na jednáních, se ukázalo jako velice dobrá věc já vůbec se vás nechci dotknout, ale já vlastně vůbec nepotřebuji žádné další důkazy. Já si spíše myslím, že bychom měli pozvat právě šéfy personálu, tedy personální šéfy a také šéfy odborů z těchto podniků. A já znám také stov politiky eh, vedoucích, kteří po takovýchto jednáních se chovají velice pozitivně, protože také pracující jsou ochotni doprovázet a podpořit určité restrukturalizační kroky, když vědí, že jejich práva budou zachována. To by byla hodnota pro Evropu, to je osvědčená praxe, kterou můžeme prokázat také výroky účastníků. Já jsem se intenzivně 25 let účastnil intenzivně těchto jednání a já také vím, že především se zde zdůrazňoval nárok na vzdělání. To je skvělá věc, protože když se vyjednává s pracovníky právě v tomto duchu, pak o tomto mají velký zájem. A jestliže jsou odbory a zaměstnanci zapojeni do restrukturalizace, pak z toho má výhody jak podnik, tak i strana pracujících. Domnívám se, že text Sarkase je skvělou iniciativou. Já chci odstranit jedno nedorozumění, ke kterému jsem vlastně dospěl, že tady existuje. Samozřejmě je to zpráva z vlastního podnětu. Samozřejmě komise potom je na řadě. To, co Sarkas předložil, to je chválihodná iniciativa, to je skvělá kvalita práce, ale praktické provádění procesu ve formě doporučení, či ještě lépe ve formě směrnice, to je v rukou komise a až e, se toho komise chopí, pak my můžeme opět začít pracovat jako parlament v zájmu pracujících. Děkuji. Merci Děkuji vám. Hlásí se prosím další řečníci do debaty. Pokud ne, tak se domnívám, můžeme uzavřít projednávání tohoto bodu. Pokud byste chtěli snad ještě zareagovat na to, co bylo řečeno, využijte této příležitosti, prosím. Merci. No, no, no. no. Cinq minut. Potřebuji pouze pět minut. I would like to, uh... Ano, děkuji. Tak já bych nejprve rád zodpověděl takovou tu obecnou otázku, kterou tady položila paní Sarkas. Jakým způsobem tato iniciativa je v souladu s iniciativou Flexicurity? Tak, jak jsem zmínil ve své prezentaci, já se domnívám, že to je jedna z přidané hodnoty tohoto návrhu. A to sice v tom smyslu, že eh, vytvoří závazky a povinnosti pro zaměstnavatele a pro veřejné orgány, které musí být rovnováze s flexibilitou, která byla v nedávných letech navržena v rámci pracovně právní legislativy, protože jinak tady bude flexibilita, ale nebude tady již ta bezpečnost. A podle mě je naprosto zásadní, aby podniky byly účastny právě této bezpečnosti. Co se týče vzdělávání a školení, tak to je hodně ožehavá otázka, protože my se na to musíme dívat eh, nejenom z pohledu toho, že to bude představovat určitou zátěž pro firmy, ale také v tom smyslu, že vzdělávání a školení je potřeba podporovat prostřednictvím strukturálních fondů a veřejné podpory, což je v návrhu také takto míněno. A to je podle mě jedna ze silných stránek. Čili ta hlavní otázka, zda to je mission impossible, tedy něco nemožného, anebo zda to možné je, zda je tedy možné vylepšit právní aspekty, i když to nebude přímo směrnice, bude to jenom legislativní iniciativa, tak já myslím, že ano, že možné to je a snažil jsem se to takto uvést i v té své technické odborné poznámce, kterou zde tuším také máte. My totiž konáme již na základě toho, co bylo realizováno v oblasti konzultování a informování. Takže tady už je silný základ ten základ je možné využít a na něm budovat dále, vytvořit další krok, učinit další krok, což je tedy eh, důležité. Dále, co se týče otázky německého kolegy, tak ano, já jsem hovořil o té zátěži, o zátěžích, ale o zátěži jsem hovořil jenom proto, že prostě ta otázka byla takto položena. Jaká zátěž tady bude? Ale podle mě ten související německý přístup je takový, že hmm, prostě už to tam existuje a ten návrh jakoby to ještě jenom zhorší. Dle mého názoru dojde k tomu, že ty procesy restrukturalizace z toho budou těžit, budou těžit z tohoto přístupu. Čili já nejsem proti tomu, naopak já jsem zcela jasně pro. A dle mého názoru výsledky německých firm v loňském roce jasně ukazují, že toto je správná cesta, kterou se vydat. Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný, kdo by chtěl zareagovat, prosím? Ano, děkuji. Já jsem jenom chtěl zareagovat na tu otázku týkající se eh, práv na vzdělávání a školení. Vzdělávání školení to je jedna z těch věcí, kde všichni jsou obvykle pro. Nikdo se nestaví proti tomu. A my jsme si tady to vyslechli právě i od kolegy z Metrixu, který hovořil o tom, jak je toto velice důležité pro to, aby byla udržena zaměstnatelnost a zajištění pracovního místa. A když tady hovoříme o právech na vzdělávání a školení v Evropě, tak já bych chtěl zmínit jednu skutečnost. Jak už jsem tady řekl před chvílí, právě eh, celý ten přístup firm k restrukturalizaci, jakým způsobem firmy přistupují k restrukturalizaci, nemáme tady mnoho důkazů a informací. Ale tady k této otázce určité důkazy máme. Byl proveden takový průzkum v roce 2010 a tam byla položena otázka zaměstnancům, zda v předchozím roce jim zaměstnavatele uhradili uh, nějaké vzdělávání školení a jenom 37% pracovníků řeklo ano. A v některých zemích to číslo bylo ještě mnohem nižší. To podle mě je hodně zásadní zkušeno, skutečnost a důležitý argument pro to zdá tady, tady dát právo na vzdělání a školení. Prosím, máte ještě slovo? Ano, prosím. Děkuji. Tak pokud tu možnost máme, tak jako akademičtí pracovníci jistě využijeme. Co se týče mm, toho tématu práva na vzdělávání a školení a povinnosti, tak e, to je zajímavá otázka. Vzdělávání a školení v rámci firm je vnímáno jako určité právo, jako důležitá hodnota. Podle mě by to nemělo být ale vnímáno jako povinnost. Zejména když se na ten návrh takto podíváte, tak tam uvidíte, že tam je určitá mm, anticipace toho, jaké budou potřeby vzdělávání a školení v oblasti nadnárodních firm ve střednědobém výhledu. A když se mm, nad tím zamyslíme a jakým způsobem to tady bude koncipováno, zda to budou povinnosti, zda to budou práva, zda to všichni zohlední, tak eh, podle mě to v tom návrhu je potřeba ještě ušetřit. Co se týče otázky, zda potřebujeme právní kroky v oblasti restrukturalizace, tak já myslím, že důkazy jsou jasné, jasně to vyplývá z mnoha studií. Uh, že restrukturalizace se stává běžnou hospodářskou realitou. Je to běžný ekonomický instrument. Tudíž je to velmi důležitá skutečnost, která má zásadní dopady. Hmm, má to dopady na zaměstnanost, mzdy, sociální integraci. Pokud je zaměstnanost, tak regiony rostou a rozvíjejí se ve všech směrech. A my bychom měli být schopni řešit tyto konkrétní ekonomické nástroje komplexnějším e, způsobem. Podle mě e, směrnice by byla vhodným způsobem. Směrnice stanovuje určité minimální standardy, takže bere v potaz to, co již členské státy mají stanoveno na vnitrostátní úrovni a zakládá důležitý základ pro ty, kdo zatím ty minimální standardy nemají, čili není třeba se čeho bát, jestliže některé státy už mají vyšší standardy, vyšší normy v oblasti restrukturalizací, tak pro ně by to nepředstavovalo problém, ale zároveň by to mohlo poskytnout důležitou přidanou hodnotu pro takové členské státy, které zatím tyto minimální normy nemají a které jenom s obtížemi provádějí stávající evropské normy. Argument eh, minimální harmonizace je tedy opakováno stále znovu. Pane Kana, chcete ještě něco doplnit? Ne? Dobře. Myslím, že můžeme tedy uzavřít na základě tohoto aspektu. Děkuji vám srdečně za tyto příspěvky. Byla to skutečně premiéra předložení těchto expertních vědomostí, které jsou předkládány a ukazují nám specifické pohledy na věc. Já se domnívám, že eh, jste nám velmi pomohli za, v této pomoci. Pane zpravodaji, můžeme přejít k následujícímu bodu na pořadu jednání ve které budete prezentovat kompromisní pozměňovací návrhy na základě těch 418 návrhů, které již byly prezentovány. Ano. Jak jste právě řekla, paní předsedkyně, dostali jsme 419 pozměňovacích návrhů. Y estamos en este momento... A momentálně se snažíme zpracovat tyto návrhy. Celkem je to dost komplikovaný postup, jak technicky, tak i politicky. Já jsem stínovým zpravodajům již eh, předložil 16 kompromisních návrhů a mám takový dojem, že asi 80 těch návrhů je tímto pokryto. Jde o to, aby ten text byl pružnější a tedy jde o otázky a body, které se netýkají těch nejvýraznějších problémů. Rozhodli jsme tedy, že bychom potřebovali více času. Přeci jenom jsme museli vše důkladně prostudovat. A pak jsme udělali přesně to, co jsme provedli právě nyní. Tedy podívali jsme se na dopady, eh, které mohou eh, být eh, právního rázu, ekonomického rázu. A až eh, do bodu 6 jsme argumenty dostali a všechny prvky, které byly předloženy, jsme prostudovali. Mohu tedy kolegům říci, že jsem dost optimistický na základě dosavadní práce. Ale samozřejmě, že jsou lidé, kteří nechtějí Evropskou unii, kteří nechtějí evropskou rovnováhu, ale nehledě na ně jsme dosáhli docela dobrého koncenzu. A nyní se zabýváme opatřeními, úvahy, analýzy z těch posledních 12 let jsme schrnuli a nyní dostáváme k té evropské přidané hodnotě. Věděli jsme, že tato legislativní zpráva se bude týkat článku 288 smlouvy a má to tedy vliv na legislativní činnost. Otázkou tedy je, jaký právní akt bude tedy výsledkem. Bude to závazné nebo nezávazné? A to je vlastně jádro pudla. To je to, co musíme definovat a každý musí přemýšlet v rámci svých mandátů, a bychom tedy pokročili. To, co jsme udělali dnes odpoledne a co ještě uděláme v rámci interních diskuzí v příštích týdnech, jsem si jist, že budeme skutečně otevřeni při snaze dosahovat konsenzu a zcela jistě nikoho nepostavíme před feta accompli. Já mám dvě části v mé právě. První část se týká toho, jaký právní akt chceme. V druhé části shrnujeme vše. Zabýváme se otázkou závaznosti a nezávaznosti v souvislosti s restrukturalizací. A já to považuji za svou povinnost, tedy zřeknout se lec čeho v zájmu diskuze a v zájmu rozhodnutí určitém nasměrování kompromisních návrzích jsem škrtnul všechny odkazy na to, zda to bude směrnice zda to bude závazné či ne. Všechny formulace ve smyslu může či má býti jsem vyjmul, abych otá otevřel toto rozhodnutí a doufám, že dojdeme k dohodě e, o tom, zda to bude směrnice, nebo zda to bude doporučení. Takže tento otevřený prostor máme k dispozici. Nevíme tedy, jaký právní akt z toho vznikne. Dále eh, chceme rychle pracovat na tom, aby tyto prvky byly ještě dovršeny a finalizovány. Víme, že tři, čtyři záležitosti ještě zůstanou, ale eh, ten koncenzus je dost široký. Je jeden problém, o kterém jsem již se zmínil. V kompromisu A k odůvodnění a v doporučení 2.3 máme body, které jsou dle mě klíčové pro předjímání a přípravu technické změny na základě tedy poskytnutí vzdělání a dalšího vzdělávání zaměstnanců. To je tedy určitá nová kultura, která v Evropě by měla mít svůj původ. A pro zaměstnance i zaměstnavatele je důležité vidět, že ta budoucnost se bude vyvíjet jinak, že je nutné se na to připravit a za 20 let asi 90 nástrojů, které používáme dnes v tomto sektoru, budou zastaralé a proto se musíme připravit na takovou budoucnost, kdy se bude vzdělávat a dále vzdělávat vlastně permanentně. Je to ale otevřená otázka a když bych to měl napsat černé na bílém a předepsat členským státům, že toto právo na vzdělávání a další vzdělávání mm, musí existovat a že zaměstnanci mají právo se zúčastnit tohoto vzdělání, tak eh, je to a bude to asi obtížné. Ještě pár otázek, které se mi zdají být obtížné, ale doufám, že se na tom pozitivně dohodneme. Co se týče rozsahu platnosti, v té první zprávě jsem eh, stanovil hranici 50 zaměstnanců pro konzultaci a pro restrukturalizaci 100. Mnozí kolegové říkali, že je to vysoká hodnota protože problémy malých podniků nebudou eh, zohledňovány. Ostatní říkali, že je ta hodnota příliš nízká, protože když se podíváme na skupiny pak to bude spadat pod to a e, tam ten počet zaměstnanců roste. Takže snažil jsem se to zohlednit a stanovit to zcela jasně, že jde o velké podniky, o rozměrné restrukturizace a tak, jak eh, o tom hovořil také italský eh, profesor, je to jenom politické doporučení a až potom bude legislativní iniciativa komise, a to je rozhodující bod, aby to tedy s ostatními směrnicemi bylo v souladu, tak chci říci, že právní služba komise celá jistě stanoví ty jednotlivé limitní hodnoty. Samozřejmě, že je to otázka otevřená i pro národní legislativu. Musí existovat určité minimum eh, na evropské úrovni, ale členské státy pak jistě budou mít ještě další prostor. Čili to je jeden prvek, jedna věc, která by mohla odstranit eh, velkou část eh, problému a dál jsme se vlastně ještě nedostali, paní předsedkyně. Co se týče harmonogramu a metody, eh, musím říci, že máme velmi konstruktivní dialog se všemi kolegy a když bychom byli všichni ochotni snažit se prosadit 100% svého názoru, tak dojdeme k dobrému výsledku, ale pokud nikdo nebude ochotný slevy, tak nedosáhneme žádného dobrého výsledku a já se domnívám, že tento postup je správný. Ano, to je evropské slovo. Veronika López, děkuji paní předsedkyně. Já samozřejmě také doufám, že se budeme moci dohodnout s kolegou Cerkasem a myslím, že na tom máme získat všichni. Je důležité dosáhnout dohody, pak prostě budeme vítězi všichni, ale musíme na tom ještě hodně pracovat a to velmi v klidu. Musíme se podívat na to, jaký Máme před sebou problém, co se týče předvídání a zvládání, restrukturalizace vzdělávání, dalšího vzdělávání. To jsou podstatné body, tam jistě budeme moci se dohodnout. Chce, chtěla bych je vyzvat eh, se pravodaje, aby eh, formulaci bral jako praktický problém, tedy mohli bychom například se snažit o více kompromisu v mnoha bodech. Kompromis 1 pokrývá na 33 pozměňovacích návrhů a e, když tedy bychom měli více kompromisních pozměňovacích návrhů, tak by nám to jistě pomohlo. Vždyť jde o více odstavců a jistě to pro nás také v tom vyjednávání bude jednodušší vše ne. Vzdělávání, další vzdělávání, to je také problém, tam bychom se měli podívat ještě na jinou redakci a já se domnívám, že pro naši politickou skupinu je vzdělání zcela rozhodující, to je jasné, ale když se má hovořit o povinnosti, tak už je to trošku obtížnější, jak pro podniky, tak i zaměstnance. Takže musíme o tom eh, ještě přemýšlet. Další vzdělávání, ano, to jo, ale zda to má být povinné, to nevím. Konkrétně ještě ke dvěma bodům. Mí předřečníci se o tom také již zmínili. Musíme skutečně zajistit to, aby nebyly rozpory se stávajícími právními texty. A musíme se přesně podívat na to, jakou roli hrají sociální partneři. Závěrem, jak již řekl kolega Serkas, se musíme zamyslet nad tím, zda ve zprávě o restrukturalizaci se budeme snažit o nařízení nebo směrnici. Má politická směr, skupina by nechtěla další směrnice, ale to ještě uvidíme později. Co se týče kompromisních návrhů, tam musíme přemýšlet a zajistit, aby to znění bylo shodné nehledě na to, zda to bude tedy doporučení anebo směrnice. Děkuji. Pan Beňo. Děkuji, já nejsem stínovým zpravodajem. A já jsem se seznamoval s touto zprávou dnes odpoledne, takže já nemohu říci, že opravdu jsem hluboce a v detailu s tou zprávou seznámen. Chci zmínit dvě věci. Za prvé si myslím, že jsem určitým způsobem skeptický vůči metodě, že bychom vlastně schválili stejný text a teprve se rozhodneme, zdali to bude legislativa či ne. Bylo předloženo hodně pozňovacích návrhů a i mně by se také líbilo, kdybychom měli doporučení a k tomu prováděcí předpisy, ale to, tyto záležitosti bych zase nerad měl ve směrnici. Takže otázka metodologie je velice složitá. Jak můžete rozhodnout o tom, co bude součástí určitého předpisu, když nevíte, jaká forma to bude protože k tomu v případě směrnice eh, by se k tomu vyjadřovala ještě komise a také rada. Myslím si, že otázka eh, metodologie je zde sporná. Pokud se týče vzdělávání, tak s tím eh, velice souhlasím. Zaměstnanci na různých úrovních mají různé vzdělávací požadavky a tyto požadavky na vzdělání v dnech na rok jsou rozdílné v jednotlivých eh, rocích Eh, například eh, profese, protože jestliže někoho vzděláváte, eh, potom tak na začátku potřebuje celou řadu, tedy delší dobu, například 30 dní vzdělávání, protože potřebuje získat určité licence a tak dále. A v dalším roce, když má již vlastně ten základ, tak mu stačí jenom tři dny. Takže tady musíme postupovat případ od případu a nemůžeme postupovat paušálně, musíme mít na mysli zájem podniku, jestliže na tom budeme pracovat. A další bod je ten, že můžeme krás, nakrásně říci, že chceme zpomalit proces restrukturalizace, ale často se trhy mění rychle. A jestliže prodáte jenom polovinu zboží a jste malý a střední podnik, který má 500 zaměstnanců, pak až dokončíte tento proces, tak budete stejně mimo trh a přijdete o všechna pracovní místa. My musíme postupovat velice opatrně, je, musíme především dbát také na to, aby podniky opravdu dokázaly se vypořádat racionálně s restrukturalizací, protože jestliže předepíšeme podmínky, potom mohou podniky v důsledku těchto podmínek přijít o všechna pracovní místa. Děkuji a nyní komise chcete ještě se k tomu vyjádřit, zda to má být doporučení či směrnice. Takže na závěr pan zpravodaj. No, yo no he pedido que intervenga la... Ano, já jsem vlastně také nechtěl poprosit eh, komisi o slovo, když vím, že to je aktuální věc, ale eh, ta věc musí ještě dozrát. Je to zatím jablko, které je trošku zelené a musíme komisi dát ještě více času, aby o tom přemýšlela. Co říká má kolegyně, s tím nemám žádný problém. Když ty kompromisy budou předloženy jinak, tak to klidně tak může udělat. To můžeme propojit. Tady nevidím žádnou obtíž. Další vzdělávání tady bych mohl, se chtěl zmínit o tom, co říkal náš britský kolega, to není nijak obtížné. Musíme se podívat na to, co napsali naši experti, eh, jak jaké jsou náklady na vzdělání anebo eh, náklady na Eh, nevzdělání. Musíme si položit i takovou otázku, co by to stálo, kdyby se to neudělalo. Takže eh, toto si musíme také vyjasnit. Víme, kolik to stojí třeba v sociální oblasti, v ekonomické oblasti, když eh, lidi nepřipravíme na změny, já jsem hovořil o dalším vzdělávání a myslím si, že to Eh, ty potíže podniků nezhoršuje. Podniky musí počítat s dalšími břemeny, ale když eh, ta společnost ztroskotá, eh, pak se stát bude mít obtíže a musíme se tedy podívat na ty osvědčené postupy. Když z veřejného sektoru, z strany členských států se nic nebude měnit, tak se poběží eh, setrvačně a 50 zaměstnanců nebude dále vzděláváno. To nemůžeme akceptovat. Chceme, aby Evropa na mezinárodní úrovni zůstala důležitým eh, sektorem. Čili další vzdělávání musí pokračovat. Já doufám, že tě ještě přesvědčím. Eh, nepotřebujeme samozřejmě tu povinnost na evropské úrovni, ale tu zásadu ano. Sociální partneři v členských státech by by to měli pak realizovat a my bychom eh, na to měli upozornit. Měli bychom také naznačit eh, ten směr, tu cestu, kterou by se členské státy měly dát a nikoli tedy stanovovat všechny detaily. V pozměňovacích návrzích jsem to také již eh, udělal. Koherentnost s ostatními záležitostmi. To je velmi komplikovaná záležitost. Já samozřejmě eh, se budu snažit o to, abych se vyhnul rozporům a protikladům, ale v takovéto iniciativě musíme hovořit i o tak důležitých aspektech, jako je stávající legislativa a podobně. Ale přesto musíme počkat, až ta iniciativa trochu dozraje. Pan Benjon, metoda. tomu se chci krátce vyjádřit. Já myslím, že nemusíme vést dlouhou debatu, ale potřebujeme osvědčené postupy. My si však přejete, aby to nebylo právně závazné. Ve smlouvě EU neexistuje žádný code of conduct, neexistují právně závazné akty, ale kodex eh, osvědčených eh, postupů také neexistuje. Když na konferenci předsedů říkáme, že legislativní iniciativa je nezbytná, pak máme možnosti ve smlouvách Eh, přijmout, eh, dle smluv eh, přijmout takové akty, které jsou nezbytné. Čili osvědčené postupy existují, ale experti to jistě nebudou chtít přijmout. Já jsem se zmínil o jablcích. Vy můžete říci, že jabko musí zčervenat, ale já mám zelené jabko ale aby na jabloni vyrostla hruška, to tedy udělat nemůžu. No, člověk si může leco přát, ale když to ve smlouvě EU není, tak to prostě nejde ohledně závaznosti a nezávaznosti, ale to se určitě domluvíme. Nemusíte se ani obávat, že bych stanovil počet hodin. Když nabídnete 30 hodin svým zaměstnancům, tak to bude již mnohem více, než bych já si přál jako dobré řešení. Flexibilita na závěr a jistota Podívejte se na ten text eh, dostatečně pečlivě a uvidíte, jak je propracovaný. Je zde i několik eh, pozměňujících návrhů, které eh, stanovují další flexibilitu tohoto textu. Někdy dochází k rychlým změnám. Někdy je to také dáno vyšší mocí ale my bychom chtěli, a to víme, že víme, že se musíme připravit na změny, že to nebude poškozovat podniky, ale spíš je bude podporovat. Dobrá, chápu, že na tom ještě budete dále pracovat, aby bylo dosaženo dalších kompromisů, ale jistě naleznete správné eh, dohody s paní López Montaně i s dalšími kolegy. Do 6. listopadu eh, máte k tomu čas. Ukončili jsme náš pořad jednání a uvidíme se zase 6. listopadu od 15 do 18.30. A chci vás ale poprosit, abyste se ještě nezvedali. My se setkáme s panem komisařem v rámci strukturovaného dialogu pokud zde političtí funkcionáři mohou přivolat další poslance, tak by to bylo dobré. Děkuji a uvidíme se hned.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

Sven, Nathan.